Monsieur le candidat commissaire, monsieur le président de Magistris, mesdames, messieurs. Pane kandidáte na komisaře, dámy a pánové, Vážení poslanci, vážné poslankyně, chtěl bych požádat zástupce tisku, aby opustili tento sál. Děkujeme, že jste se dostavili. Kandidát komisaře bude k dispozici tisku po slyšení ale nyní bychom chtěli již opravdu začít. A to čím dříve, tím lépe, protože máme striktně stanovený harmonogram, který musíme dodržovat a pan kandidát Levandovský má nárok na tři hodiny a ani o minutu více, ani o minutu méně protože potom musíme sál opustit. V tomto sále se bude potom konat další slyšení. Toto slyšení se přímo vysílá na internetu. Je to veřejné zasedání rozpočtového výboru zástupci tisků, zástupci dalších institucí, eh, členové diplomatického sporu, které bych chtěl tímto pozdravit. Toto jednání se koná eh, pod záštitou rozpočtového výboru za eh, spoluúčasti výboru pro kontrolu rozpočtu. Vítám zde jeho předsedu. Jeho poslanci budou mít k dispozici 35 minut na výměnu názoru s navrhovaným komisařem a eh, další eh, mají také eh, příležitost se zúčastnit tohoto slyšení a bylo mi řečeno, že předsedové eh, výboru budou klást otázky eh, jménem svých eh, výborů. Vítám pana Januše Levandovského, který bude zodpovědný za finanční plánování a rozpočet. Komisér Levandovský. Pan Levandovský pro nás není neznámým člověkem. Samozřejmě ho známe, ovšem zatím neznáme komisaře. Pana Levandovského jakožto komisaře. Čili když se podíváme na celý postup, který se dotýká jmenování komise, jsou to pravidla, které máme v článku 17, musíme zhodnotit tohoto navrženého komisaře na základě jednak jeho všeobecných dovedností, schopností, angažovanosti v evropském zájmu a samozřejmě i osobní nezávislosti. To znamená, že budeme hodnotit jednak jeho portfolio, potenciální portfolio a zároveň kapacitu komunikovat, schopnosti komunikovat a tak dále. Rád bych vám připomněl to, že před tímto slyšením pan komisář, navřený komisář, odpověděl písemně na otázky. Tyto odpovědi máme k dispozici všichni je máme k dispozici ve všech jazycích. Rovněž tyto odpovědi pana Levandovského máme k dispozici zde u nás, ale samozřejmě, že zde máme i některé dokumenty, které se týkají našeho dnešního programu, životopis pana Levandovského v angličtině, němčině a francouzštině. Rovněž je to prohlášení o jeho finančních zájmech a Eh, finanční situaci v angličtině a dá je to takzvaný mission statement, to znamená dokument, který připravil, toto prohlášení, které připravil pan Barroso panu Lemadovskému. Dále je to eh, jsou to teda ty odpovědi na otázky, o kterých jsem hovořil a samozřejmě i dopis pana Barosa. Na závěr mi ještě dovolte, abych upřesnil jednu věc. Pokud je o podmínky, jak to bude probíhat toto slyšení. Zároveň bych se omluvil už předem, před panem navršeným komisařem a členy našeho výboru, poslanci. Rád bych se omluvil, protože máme opravdu omezený čas, omezený čas na naše otázky, odpovědi. Je to opravdu, bude to velice striktní a proto budu eh, bohužel muset přerušit všechny, kteří překročí čas. Budeme zde mít 10 minut na úvodní vystoupení pana navrženého komisaře a poté pouze po jedné minutě každý zástupce, každý, kdo položí otázku, poté to bude odpověď, jedna minuta a poté člověk, který položil tuto otázku, by mohl ještě položit nějakou upřesňující otázku nebo člen stejné skupiny pokud by tento člověk, řekněme, který podložil tu první otázku, by s tím souhlasil, to znamená, že by dal slovo, přenechal toto slovo členovi stejné skupiny. Ovšem, sekretariát Eh, nás nutí, abychom opravdu velice přesně podle politických, podle parlamentních skupin opravdu dodržovali tento čas. Sekretariát to bude sledovat, to znamená pravidla, pravidla, které jsme si my zvolili. Máme zde samozřejmě i pravidla, které se dotýkají koordinátorů a zároveň samozřejmě i výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu. Mm, to znamená všechna pravidla, na kterých jsme se domluvili, pokud jde o vystupování. Takže pan navržený komisař bude mít 10 minut na začátku, poté bude mít asi 2 hodiny a 45 minut otázek a odpovědí. Poté, pokud budeme mít ještě trochu času, tak bych navrhoval panu Levandovskému, tak bych mu navrhl, aby na závěr ještě vystoupil několika slovy, čili toto je postup a nyní bych navrhoval, abychom si vyslechli úvodní vystoupení pana Levandovského, který je kandidátem na post komisaře. Máte slovo. Thank you, Mr. President. Sitting behind me, but I... Děkuji, pane předsedo. Sedíte za mnou, já jsem to ale takto nevymyslel. Pokud dovolíte, tak bych pár slov začal ve své mateřštině v polštině a to z toho důvodu, že v těžkých dobách jazyk byl vždy nástrojem, který umožnil kultuře a národní identitě přetrvat. A já pocházím z pokolení, které si vzpomíná na ty doby, zná cenu svobody, oceňuje možnost působit v Evropské unii a, a tak jako příslušný komisař pro multilingvismus i já jsem jeho zastáncem. Ale na druhou stranu jsem také pragmatikem, abych tlumočníkům zjednodušil práci, abych eh, zjednodušil naši komunikaci, tak budu pokračovat anglicky. Expressing my special feeling to be in the old place. Velmi rád jsem se vrátil v trochu jiné roli mezi vás. Byl jsem europoslancem, takže se tady cítím jako doma ve staré rodině, ale v nové roli. Danuta Hübner by tady měla být, protože ta přechází vlastně opačným směrem. Předseda výboru pro regionální výbor a povede slyšení pro ně, takže tak to vlastně Poláci přispívají obou straně do procesu slyšení nadcházejících komisařů. Pochopitelně, že bych mohl využít svých zkušeností, které jsem tady načerpal v parlamentu, ale rád bych připomenul dvě věci, na které jsem přišel, když jsem tady byl nový. Byl jsem za předsednictvem, vedle mě seděli kolega a Bege a Maldr, kteří měli daleko více zkušeností než já ale byli vždy ochotní mi pomoci. A musím říct, že to platilo i pro ostatní kolegy z mé skupiny, třeba kolegy Lamasura nebo Garigi. James Ellis také tehdy byl součástí naší skupiny. To byla první věc, na kterou jsem přišel. A za druhé jsem přišel tehdy na to, jak ostatní skupiny a opozice Jutta Haug a kolegyně Jensen pracovali zodpovědným způsobem. Kolegyně Triple také. Já jsem se díval na to, jakým způsobem se vyrovnávají. Eh, s tím, že mají rozdílné názory, eh, různé hodnoty, ale když bylo potřeba najít společnou pozici, taky byli schopni najít. A to byla síla Evropského parlamentu. Evropský parlament má teď větší pravomoci, stává se jedním ze zdrojů primárního práva. Tato jednota v parlamentu, pakliže je potřebná, existuje i v komisi. Je to zásada kolegiality v Evropské komisi, ve kterou plně věřím, protože jsme konec konců tým, který má zajistit koherentnost evropské politiky. Každý přispívá svým dílem, ale všichni se musíme držet rozhodnutí, které jednou padlo. Někdy se to třeba člověku nehodí, ale uh, musí to udělat. Moji kolegové zatím nebyli rozhodnuti, nebo nebylo rozhodnuto, kdo bude mými kolegy, takže ani já nebudu příliš dělat deklarace dnes. Já jsem zmínil řadu věcí v písemných odpovědích. Komise nastupuje do práce poměrně pozdě a má před sebou řadu politicky důležitých otázek, které bude muset řešit eh, v nadcházejícím roce, kromě eh, běžného postupu, který teď byl upraven Lisabonskou smlouvou. Předpokládám především toto. Evropská unie je důležitým ambiciozním regulátorem, který se, která se snaží prosadit svá pravidla i po světě. Nevždy se to povede, jak jsme viděli v Kodani, ale tento velký regulátor má k dispozici pouze málo prostředků, 1% HDP, na základě kterých má plnit tyto veliké úkoly, čili v podstatě má k dispozici částku, která odpovídá rozpočtu Rakouska, malé části rozpočtu Frak- Francie a polovině rozpočtu Německa. A tyto prostředky musíme využívat k tomu, abychom splnili obrovské úkoly, které před námi stojí. Myslím si, že v budoucí Evropě se rozhodně nestane, že bychom měli přebytek peněz v Evropské komisi, zvláště v situaci, kdy rozpočty jednotlivých členských států na to nejsou příliš dobře. Takže žijeme v těžkých dobách, objevují se nové potřeby, nepředvídané potřeby, a politické deklarace někdy neberou v úvahu omezené finanční prostředky. Následně je tedy potřeba, abychom ve stávajícím a nadcházejícím finančním rámci byli flexibilnější a využili lépe příležitosti spolupracovat se soukromým sektorem, a s Evropskou investiční bankou a s dalšími institucemi. Po přizpůsobení se Lisabonu bude třeba, abychom reformovali rozpočet způsobem, který bude zaměřený do budoucnosti, který bude evoluční, nikoli revoluční, který bude inovativní, ale na druhou stranu bude brát v úvahu zkušenosti z minulosti, které se osvědčily. Ne ani tak možná v oblasti vlastních zdrojů, tam by to asi bylo těžké, ale především v oblasti a, koheze na více úrovních. A především i v oblasti rozvoje venkova. Víme i jinde ze života, že ne všechno, co je tradiční, je nutně zastaralé. Je potřeba, aby tento systém byl lehce použitelný na druhou stranu také chceme, aby Evropský parlament byl schopen parlament rychle schválit. Uživatelsky přátelský rozpočet to by mohlo být jedno z mod. Nicméně, abychom toho dosáhli, bude potřeba, aby Evropská komise měla lepší vztahy s těmi, kteří byli na různých místech Evropy zvoleni, zvoleni do Evropského parlamentu a doufám, že budu schopen na pomoci dobrým vztahům. Jsem připraven na tyto tři hodiny a děkuji vám tímto za pozornost. Merci, monsieur le candidat commissaire. Děkujeme vám, vážený pane kandidáte na post komisaře a děkuji vám za to, že jste mluvil pouze 8 minut. To znamená, že doufám, že budete mít možnost eh, na konci našeho zasedání ještě vystoupit s konečným proslovem. A nyní v tom prvním kole, v tom prvním kole otázek, bych poprosil koordinátory. Začali bychom s koordinátory za EPP a bude to pan Salvador Garriga. Máte jednu minutu, pane Garrigo. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane Levandovský, pokud by měl, pokud by existoval ideální profil komisaře, tak jste to právě vy, protože máte politické, hospodářské, ekonomické zkušenosti, byl jste pozorovatelem eh, v Evropském parlamentu, byl jste členem i u vás, vašeho parlamentu, zároveň jste vedl finanční výbor, který se dotýkal zpracování finančních perspektiv, eh, rokoval, jednal jste i s radou. To znamená, že opravdu jste úžasným kandidátem a myslím si a doufám, že i komise nebo přispějete k tomu, aby to byla ideální komise. Otázka zní, ano, vy budete vlastně prvním komisařem, který bude aplikovat Lisabonskou smlouvu, eh, pokud jde o iniciativy v této oblasti. Komise bude mít obrovské možnosti využít pro to aby finanční záležitosti byly hm, jádrem vašich rozhodování. Rovněž jste se zmínil o tom, že budete skutečně velice čestným vyjednavačem, pokud jde o vztahy s Evropským parlamentem. Ovšem pokusíte se o to, aby zde, řekněme, existoval nějaký mechanismus, stálý mechanismus, negociační mechanismus, diskusní mechanismus mezi našimi institucemi, pokud jde o vnější služby nebo různé další politiky a tak dále. Děkujeme. Děkujeme a pan Levandovský má rovněž jednu minutu. Ano, Samozřejmě, že bych přivítal podobné otázky. Nikdo není ideální, to je jasné. Musíme se přizpůsobit. Lisabonské smlouvě bude potřeba přechodné období. Ale myslím si, že určité dohody už existují, které máme už z listopadu, které se dotýkají dohadovacího řízení. Pokud jde o jednání s parlamentem, je to jednak formální záležitost a jednak taková ta spíše duchovní, spirituální záležitost a je v pořádku, vše pokud je o formální záležitost, tak tu rámcovou dohodu musíme ještě aktualizovat tak, aby reagovala na větší kompetence, které jsou zde k dispozici to znamená pro Evropský parlament. Já samozřejmě velice rád se zúčastním, eh, ať už vašeho jednání nebo jiných jednání v Evropském parlamentu. Toto jsou hlavní směry, eh, které stanovil pan Barroso, to znamená aktualizovat vztahy s Evropským parlamentem. Máme zde konkrétní návrhy, jeden už máme k dispozici eh, z října který padl na setkání konference předsedů a zároveň budu reagovat i na vaše požadavky pravidelnějších eh, schůzek mezi našimi dvěma institucemi. Je vous remercie. Děkujeme. Je vous remercie. Alors, euh, monsieur Göran Ferm. Děkujeme. A nyní to bude pan Goran Ferm. Jedna minuta. Pane Levandovský, Rozpočet to nejsou pouze čísla, to znamená i politické hodnoty. Občas jde o kontroverzní záležitosti, například jsou to různé sociální politiky, boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rodinné plánování a tak dále. V roce 2010 jsme tam měli veliký problém, kde o sociální inkluzi nebo různé financování mikropodniků. To ještě nebylo vyřešeno, protože rada to chce financovat tím, že tyto programy v oblasti sociální inkluze bude škrtat. Jaké, jaká je vaše pozice? Můžeme doufat, pokud je o sociální inkluzi, že mm, budeme, dosáhneme větších nebo rozsáhlejších cílů. A dále, pokud jde o Lisabonskou strategii, někteří středo pravoví politici se snažili zredukovat sociální otázky, spíše sledovali politické záležitosti. Jaké je vaše stanovisko, především pokud jde o program 2020, ten náš evropský program? No a další záležitost, pokud jde o rozvojové politiky EU, včetně například i oblasti, pokud jde o sociální záležitosti, reproduktivní zdraví, mm, rodinné plánování a tak dále. Jaká je vaše pozice k těmto otázkám, pane Lvanovský? Děkujeme, říká pan předseda. Pane Lvanovský, máte dvě minuty. Děkuji. Pokud jde o sociální inkluzi, zde máme několik možností, několik nástrojů. E, Zmínil jste se o například financování mikropodniků. Já si myslím, že e, to nikdo nespochybňuje. Je to nástroj, který by měl být, mohl by být velice užitočný. Snažíme se, snažíme se mm, vytvářet pracovní místa pro mladé lidi, snažíme se o inkluzi. Ovšem samozřejmě, že to občas může být kontroverzní záležitost. Vím, jak se na to dívá parlament, tak abychom eh, nešli na úkor stávajícího programu Progres. Ovšem, pokud víme, tak došlo k navýšení těchto částek eh, v rámci nových finančních perspektiv. To byla zásluha Evropského parlamentu v této oblasti. Ovšem, pokud vím, tak zde máme velice, velice opravdu těsné eh, marže, pokud jde o program Progres, naše stanovisko v, mm, v oblasti komise velice záleží. Pokud já se tomu budu věnovat, já například tuto oblast progresu velice oceňuji a pokud jde o Lisabonskou smlouvu, tam nejde pouze o růst, jde tam i o Lisabonskou strategii, o různé jiné ostatní dimenze, které jsou velice důležité v tomto ohledu. Poprvé zde máme i otázku teritoriální koheze, soudržnosti nejenom sociální či ekonomické záležitosti, čili je to nový koncept, který, na který nesmíme rovněž zapomínat. Dále to byla otázka, která se dotýká rozvoje, ovšem zde jsem to asi neúplně pochopil, tuto otázku. Děkuji. If I could come back on that. Dovolte. Ano, to jsou různé politiky v oblasti rozvojové politiky, finanč, v eh, plánování, v rodinné plánování, eh, reproduktivní zdraví a tak dále. V roce 2010 rozpočet eh, obsahoval různé pozměňovací návrhy, které se dotýkaly těchto záležitostí, které chtěli bránit Evropě, aby podporovala tyto programy, aby poskytovala informace, pokud jde o potraty, nebo aby jsme financovali programy v této oblasti. A vy jste hlasoval pro tato omezení, i když jste věděl, že Evropská unie jasně řekla, že univerzální přístup k reproduktivnímu zdraví je zásadní pro dosažení cílů tisíciletí. Dále pokud jde o mm, rovné odměňování, to je rovněž otázka diskriminace v roce 2008. Bojtenbergová zpráva, jak víte, vy jste hlasoval proti Právnímu kroku, právním opatření, pokud jde o diskriminaci na, na základě věku. Vy jste hlasovala proti, proti této smlouvě, pokud jde o rovné zacházení eh, lidí bez ohledu na rozdíly v oblasti náboženství, pohlaví a tak dále. Proto, proto se vás ptám, pokud jde o tyto rozvojové otázky, diskriminační otázky, práva žen, potraty, eh, práva homosexuálu a tak dále. Jaká je vaše pozice? Děkujeme, pane Levandovský, máte jednu minutu. Plně jsem si vědom citlivosti těchto otázek na evropské úrovni, na úrovni evropské instituci samozřejmě. Můžete, je to pravda, tak to jsem hlasoval. Hlasoval jsem společně s mou politickou rodinou tímto způsobem. Pokud jde o rozpočtové prostředky, pokud jde o potřeby rozvojového světa, tímto způsobem, ano, máme zde 10 miliard ročně, které Evropská unie využívá tímto způsobem. Jsme největším donorem v této oblasti. Ovšem nejde pouze o genderovou rovnost, ale otázka, jak dosáhnout této rovnosti prostřednictvím rozpočtů, tak zde už jsem trošku skeptičtější, když hovoříme o rovnosti, ať už je to na základě mm, pohlaví nebo jiných mm, věcí, o kterých jste se zmínil, zda to můžeme dosáhnout pomocí rozpočtu. Ano, máte naprostou pravdu, já jsem hlasoval, jak jsem hlasoval u těchto otázek, ale společně s mou politickou skupinou. Děkuji vám říká pan předseda. A pokud je o ALDE, dávám slovo paní Jensen. Thank you very much. Uh... Velice vám děkuji. Já mám opravdu eh, velké naděje, které vkládám v tohoto kandidáta, co se týče eh, <clears throat> revize v polovině období a finančního výhledu. Eh, parlament má omezený vliv na stránku příjmu. Krátce jste se o tom zmínil a je to opravdu komplexní otázka. Eh, jsou to různé eh, rebaty a rebaty. Vážení eh, předsedové tohoto výboru se snaží předkládat užitečné návrhy, které by byly přínosné pro členské státy a ráda bych věděla, zda chcete zahájit diskuzi na toto téma a jaké ambice eh, máte, jak by měl probíhat eh, tento proces, který se týká zdrojů. Děkuji paní Jensen za tuto sympatickou eh, připomínku. Pan Levandovský má dvě minuty. Já si vzpomínám na tuto záležitost, když se Pan předseda zmiňoval o evropském zdaňování a pravděpodobně Evropa ještě není připravena na novou formu eh, daňového systému, protože by to mohlo mít nepříznivé eh, dopady na eh, občany v Evropě. Já musím respektovat veškerou činnost, která se realizuje v parlamentu. A to se týká všech eh, možných aspektů, včetně zdrojů. Eh, my musíme předložit nový návrh eh, finančního výhledu, abychom postupovali řádně. Musíme mít na paměti veškeré zprávy Alena Lamasura, eh, protože eh, eh, musíme rozšířit tedy naši diskuzi. Bude nasší navázat na stávající úpravy. Je to výjimka bez výjimky Nyní dovolte, abych to teda řekl francouzsky, to znamená, že by to bylo proti, proti římským smlouvám, čili bylo by eh, jasné nebo jednoduché najít nějakou diagnózu, ovšem řešení to bude mnohem problematičtější, protože potřebujeme jednomyslnost, dále je zde suverenita fiskální jednotlivých členských států, která by měla být politicky dosažitelná. Já se domnívám, že ještě nenazrál čas na tento mm, čistý, řekněme, fiskální systém, který by se dotýkal vlastních zdrojů, protože to mm, ještě nesplňuje kritéria politické viditelnosti. Proto bychom se měli snažit o zlepšování na tomto poli. Možná ve dvou etapách, tak jak už parlament eh, na různých fórech doporučoval, protože v těchto dokumentech eh, můžeme v podstatě najít všechno, co je proveditelné v současném okamžiku, to znamená revize, přeskum v oblasti finančního výhledu. Děkuji, paní Jensen, ještě jedna minuta. Uh, we know that, uh... Ano, my víme, že musíme spojit tuto diskuzi eh, s eh, budoucí eh, politikou a je to tedy diskuze o budoucí politice, o veřejných statcích, týká se to životních pod podmínek zvířat a bezpečnosti potravin, ale já mohu říct, že Evropský parlament ve skutečnosti předložil pilotní projekt na rok 2009, abychom se zabývali touto oblastí a nestalo se vůbec nic. Chtěla bych se tedy zeptat, zda jakožto komisaře zajistíte, že budete eh, reagovat na požadavky eh, rozpočtových orgánů a udělat něco s tímto pilotním projektem. Děkuji, pan Levandovský, jedna minuta eh, s veškerým respektem bych chtěl říci, ano, jistě samozřejmě se tím budu zabývat. Eh, situace se mění, není to stejný návrh rozpočtu, eh, bylo to 70 až 80 nyní to bude 3 eh, finančního výhledu a to je tedy společná politika, co potřebujeme. Já se domnívám, a to je můj osobní postoj, rozhodně není eh, renacionalizace zemědělské politiky, ale eh, co bych eh, označil jako modulaci. To bude spíše na dobrovolné bázi, na dobrovolné bázi pro členské státy, aby zajistili pomoc zemědělství co je důležité? Důležité je eh, eh, zachovat určité procento eh, venkovských oblastí v Evropě. A jistě komisař si je zcela vědom toho, do jaké míry se jedná o nejvíce kritizovanou oblast společné zemědělské politiky. Děkuji vám. A nyní to o zelení. Paní Duran, myslím. Paní Duran, budete mít jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo, a vítám mezi námi pana Levandovského. První otázka, pane Levandovský, se dotýká výsledku, výsledku konzultací, které prováděla komise v oblasti revize rozpočtu. V tom období jsme viděli, že klimatické změny byly považovány většinou, těch, většinou lidí za první prioritu, dále to byla konkurenceschopnost energetika na třetím místě. Proto se ptám, zda dodržíte tyto, tuto prioritu jako první prioritu, i vzhledem k tomu, že v rámci některých vašich prohlášeních jsem měla pocit, že konkurenceschopnost se vám jeví jako důležitější. Druhá záležitost, hovořil jste o zemědělské politice, proto bych se ráda zeptal, vy už jste částečně odpověděla na tuto otázku, jakým způsobem byste chtěli orientovat tyto přím, tuto přímou pomoc, nebo pokud hovoříme o té dobrovolné bázi, myslím si, že zde bychom potřebovali něco spíše takové zásadnější a pokud je o zemědělství, abychom zde měli skutečné, udržitelný rozvoj a zároveň, aby venkov eh, přežil podobným způsobem. No a proce, pokud jde o strategie v této oblasti, rovněž pokud jde o strategii 2020, evropskou strategii a rozpočtovým kalendářem, jakým způsobem to chcete propojit. Děkujeme, říká pan předseda, pan Lewandowski, máte dvě minuty. Ano, hovoříme o klimatickém oteplování. Sice hovoříme o klimatickém, o oteplování klimatu, ale venku je velká zima. Co se týče závazku ze společného rozpočtu, tak to není otázka 2,4 miliardy euro, což navrhují členské státy, ale 150 milionů euro, které musíme najít v rozpočtu společenství. Evropský parlament navýšil relevantní horizontální programy pro rok 2010 a díky tomu rok 2010 je víceméně pod kontrolou. Potom budeme muset najít nové prostředky pro rok 2011 a pro rok 2012. Zatím ještě nevíme, jak se bude financovat otázka boje s klimatickými změnami pro rok 2014. A do budoucnosti otázka zní, zdali to má být financováno z rozpočtu společenství pod vaši plnou kontrolu, anebo jestli se má vytvořit a zvláštní fond. To je otázka, na kterou odpovím v brzké budoucnosti. Co se zemědělství týče, v mnoha oblastech jsem zastáncem toho, aby se věci dělaly spíše z dola směrem nahoru. Abychom využívali zdroje a moudrosti, které máme na místní úrovni. Ale co se týče zemědělství, tak máme otázku křížové, křížového dodržování legislativy, která už není teď nepovinná byť existuje určité období na přizpůsobení. Já si myslím, že je to velice důležité proto, abychom s, eh, především v naší části světa se už konečně zbavili těžké techniky z doby RVHP a zavedli ekologičtější techniku evropskou. Myslím si, že na zasedání jary, eh, rady na jaře ještě nedosáhneme této revize, ale eh, mohlo by už to být v létě, v červnu. Děkujeme. Paní Duná, chcete se ještě? Ne, tak Děkuji. Druhou otázku. Děkuji eh, německy po té, co jsem chvíli naslouchala, pane Levandovský. Přeci jenom bych se ráda zeptala, jak eh, od základu eh, chápete své eh, vedení z pozice komisaře v otázkách rozpočtu. Máme ztroskotání konference kodaňské konference a víme, že politicky a musí se to také odrážet v rozpočtu a že musíme mnohé změnit, pokud chceme dosahovat v nadcházejících letech lepších ekologických i ekonomických výsledků. Musíme to dobře propojit. Už je e, pasé doba, kdy je ekologie versus ekonomie. Potřebujeme velké změny v nových finančních výhledech a ráda bych se tedy zeptala, ptala, jak to chápete. E, zda e, ten cestní postoj, který tu byl, je to, co komise potřebuje a nepotřebuje e, spíše hnací sílu a opravdu vedoucí špičku díky Lisabonské smlouvy. Děkuji, pan Lavanovský, na jednu minutu. Co se mi nelíbí v Evropské unii je naše e, málo založené politické vystupování. Jsou to závozky e, pro životní prostředí na základě Kodaně a je třeba e, Eh, učinit politické rozhodnutí a to eh, bylo zdaleka pod očekáváním každého. Co se týče strategie do roku 2020, otázky životního prostředí a ekologické eh, programy mají opravdu nejvyšší prioritu a já jsem řekl, co bude následovat z hlediska rozpočtu, to by mělo vycházet z toho programu 2020, ale je tu také určité nebezpečí, eh, že tu máme příliš málo času od eh, eh, revize v červenci a přijetí strategie na roku 2020. To jsou ty otázky klimatu, to je priorita číslo jedna, proto bychom měli sledovat ty dopady, když se ptáte na skutečné propojení, nejenom eh, na eh, pouhá prohlášení z hlediska rozpočtu. Eh, děkuji vám. A nyní za ECR pan Bokro zde není, takže pan Epping vystoupí na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Položím otázku v nizozemštině. Jde mi o vlastní prostředky toto slovo zde již padlo. Vy eh, vystupujete pokud obezřetně a eh, ale jak to vypadá s evropskými daněmi? Eh, pan Hahn je velkým zastánce, pan von Hofstadt a van Rompuy řekl, že by to tedy mělo být možné, eh, když eh, se na to podíváme z toho zeleného hlediska, ale potom to znamená evropské daně. Chtěl bych se zeptat, zda jste pro takovou eh, evropskou daně v zeleném hávu. Děkujeme, máte, máte rovněž dvě minuty. You behind us, thank ano, máme za sebou velkou revizi díky našemu eh, předsedovi a víme, že některé země jako Nizozemsko a Rakousko eh, se chtějí zabývat touto otázkou čistě eh, z finančního hlediska, z hlediska zdrojů. Co bychom měli respektovat? Za prvé je to otázka jednomyslnosti rozhodnutí Rady o vlastních prostředcích a za druhé finanční suverenita členských států. A měli bychom tedy hledat politicky průchozí eh, řešení, eh, kde to jsou tedy eh, kandidáti pro zdanění, abychom zvýšili vlastní prostředky. Paní Schreier předložila návrh v roce 2004. Máme další návrhy na stole. Máme tu návrhy zdanění, jako například aukce povolenek CO2 jako základ pro zajištění vlastní přírodních zdrojů. Všechny tyto otázky musíme zkoumat z hlediska jednoduchosti, fiskální neutrality a nákladů výběru takovýchto daní. Já to samozřejmě nevylučuji z těch eh, vlastních zdrojů, ale eh, máme tu eh, dvoufázový systém, abychom se vrátili k původnímu duchu římské smlouvy. Není je to v rozpočtu s římskou smlouvou, co se týče tedy těch vlastních zdrojů. Děkujeme, pane Epingu? Ještě ne, pane Epingu, už nepoloží další doplňující otázku. Děkuji vám jeden Říman řekl, že peníze nesmrdí a proto bychom se měli rozhodnout, zda třeba mají nějakou barvu, protože jelikož nemají eh, žádný zápach, tak spíše možná barvu. Pan Migeš, eh, portář za GUE, máte jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane kandidáte, Hovoříme o vlastních zdrojích a to na třech úrovních. Jednak je to záležitost jednomyslnosti, dalším problémem v této oblasti je to, že nemůžeme vypustit žádnou, nebo nemáme žádnou možnost zvyšování těchto zdrojů a teda, nebo vynechat žádnou možnost je zvýšit. A dále je to zdaňování finančních transakcí. To by rovněž pomohlo našim hospodářstvím. Ovšem premiéři z vaší politické rodiny, především pan prezident Sarkozy, Golden Brown, i když ten je z jiné politické rodiny, většinou jsou pro takzvanou Tobin, Tobin, eh, daň, Tobinovou daň. Proto se ptám, zda, nebo proč někteří, proč vy osobně jste proti této daní, i když mnoho z těchto vedoucích představitelů je pro. Nejde o otázku nějaké jednomyslnosti, spíše o vaše, váš osobní názor, protože se vám to nelíbí. Pane Levandovský? Já se snažím být opravdu velice otevřeným člověkem, pokud jde o rozpočtový proces. I ve Evropském parlamentu jsem otevřeným, pokud jde o nějaké nové možnosti, pokud jde o různá kritéria. A kromě, kromě těchto dalších daní nebo zdaňování finančních transakcí. Já vím, že je to jedna, jedna z mnoha možností, které zde máme. A pokud vím, pan Tobin v nedávné době dokonce rovněž ne, ne, nesela podpořil tuto oblast, ovšem je to jedna z možností, jakože je i možnost, kterou navrhla Evropská centrální banka a podobně. Proto jsem, proto jsem připraven to od všechny tyto možnosti zvážit, dojde k revizi v této oblasti. Samozřejmě, že to musí všechno sledovat naše strategie pro rok 2020 budeme muset eh, předložit různé jiné metody a jiné metody proti tomu stávajícímu systému. K tomu dospěla rada v roce 2000, na konci roku 2005. Ovšem máme zde jasná kritéria, viditelnost, jednodušení, neutralita fiskální a dále jsou to náklady spojené s výběrem daní. To jsou jasná kritéria. Ovšem, já jsem skutečně otevřený v tomto ohledu jsem otevřen naslouchat eh, různým, řekněme, alternativním zdrojům v této oblasti, když omezení zde existují, to všechno už jsme si řekli, stanovili, máme zde takzvané think tanky. To je svět, vnější svět, ne, teda naše instituce mají zase k dispozici jiná kritéria. Děkujeme, pan Portaž, jedna minuta. Ještě jedna otázka, pane předsedo. Otázka, která se dotýká koheze. Nejde pouze o teritoriální soudržnost, ale i sociální soudržnost. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že teritoriální soudržnost je stejně důležitá jako sociální, ovšem to nestačí. Budeme potřebovat zásadní politiky v oblasti sociální ochrany, které zatím nemáme k dispozici. Proto se ptám, zda byste byl ochoten, pane kandidáte, jakmile budeme mít k dispozici další finanční výhledy, zda budete otevřen možnosti podívat se na nějaký další evropský fond, který by pokrýval právě tyto sociální záležitosti. Děkujeme. Já si myslím, že je potřeba respektovat hlavně, hlavně integritu evropského rozpočtu. Měli jsme řadu problémů, které již byly zmíněny s agenturami a s různými nezávislými fondy. Vím, že parlament chce, aby Evropský fond pro rozvoj byl zahrnut do hlavního rozpočtu. Otázka je, zdali otázku klimatu budeme financovat z evropského rozpočtu, anebo budeme mít zvláštní fond. Já si myslím, alespoň tak se na to teď dívám, že bychom neměli vytvářet nové finanční nástroje, které by stály mimo evropský rozpočet. Pokud budeme mít takovýchto mimorozpočtových nástrojů příliš mnoho, tak se nám nepodaří udržet integritu evropského rozpočtu. Proto si myslím, že by bylo lepší, abychom našli možnost zařadit tuto oblast do rozpočtu společenství spíše než hledat tyto nástroje jinde. Děkuji. Dobrá. Normálně by měl vystoupit zástupce skupiny EFD, ale mám pocit, že tady nejsou ani jeden. Paní Vertman ohlásila, že nebude přítomna a omluvila se, protože má těžkosti se sem dostat. Pan van der Stump tady také není. Takže navrhuji, abychom dali slovo paní Kolmajer, aby mohla využít eh, možnost pana Garigy na eh, další otázku, takže má slovo. Pane předsedo, pane komisaři, Ráda bych vám položila jednu otázku a týká se politiky zprávy budov. Do jaké míry budete ochoten eh, jakožto komisař nás včas informovat o plánování a začlenit do eh, fází plánování a projektování a bychom potom eh, neměli žádné spuštění eh, v rozpočtovém eh, výboru a dáte nám celkový přehled o stavu budov, o plánovaných nových záměrech, o nutnosti rozšiřování, tedy strategie potřebných prostor, abychom mohli včas zajistit příslušné plány. Děkuji, pan Levandovský má jednu minutu. Děkuji. Máme to ve společné deklaraci. Je to součástí dohodovacího řízení z listopadu. Dohodli jsme se na dlouhodobější perspektivě vytváření politiky. Tuto vizi trochu narušilo to, že žádosti o transfery přicházely do eh, parlamentu trochu nekonzistentním způsobem. Já jsem mimochodem byl také trochu odpovědný za tuto oblast. Na jednu stranu je potřeba se dívat na synergii mezi komisí a parlamentem a dalšími institucemi, když něco nakupuje v zahraničí, ve třetích státech tedy. Ale na druhou stranu, toto je záležitost, kterou parlament už dlouho chce. Teď spíše preferujeme nákup než pronájem a chceme, aby toto bylo zahrnuto do naší dlouhodobé strategie. Budu připraven vám předložit informace i eh, v souvislosti s ostatními institucemi. Dobrá, tak abychom měli trochu různorodosti, tak dáme eh, slovo rozpočt, výboru pro rozpočtovou kontrolu a předávám kladivo a předsednictví panu předsedovi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, pane předsedo. Všechny vás vítám, včetně pana Levandovského. Ještě předtím, než předám slovo zástupcům politických skupin, tak bych rád sám se vyjádřil k pár záležitostem, které jsou pro náš výbor důležité. Já jsem si s velkou pozorností přečetl vše, co jste nám napsal, pane kandidáte, a zajímalo by mne, jak chcete dosáhnout rovnováhy mezi jednoduchostí a průhledností a bojem proti podvodu, podvodům. Konkrétně řečeno, jakým způsobem se budete stavět k otázce tolerovatelného rizika, akceptovatelné míry rizika. Vy jste říkal, že chcete, aby hlavními příjemci prostředků z fondu Evropské unie byli hlavně občané. Zajímalo by mě, jestli na druhou stranu chcete zveřejnit jména států, které porušovaly pravidla při, těchto, při rozdělování těchto fondů a zdali také uh, chcete tvrději postihnout státy, které je porušovaly opakovaně. Signor komisár. Prosím, máte slovo. Děkuji. Není nic složitějšího, než zjednodušit finanční pravidla. Je to historie, kterou znáte všichni kolegové a kolegyně. Finanční nařízení z roku 2002 bylo následováno obrovskou snahou celý postup zjednodušit v roce 2006. Výsledek vstoupil v platnost k 1. lednu 2007. Teď nám jde o tři roční revize finančních rámců a naším cílem je nejenom zavést tuto koncepci tolerovatelného nebo akceptovatelného rizika, ale také další nástroje, na kterých chceme pracovat v souvislosti s Evropskou investiční bankou a chceme také využít více partnerství se soukromým sektorem. Co se týče tolerovatelného rizika, to je otázka, kterou zmiňoval i Evropský účetní dvůr. Různé politiky jsou různě složité a toto je třeba reflektovat bude potřeba, aby se toto řešilo, protože eh, existuje řadu stížností na přílišnou administrativu. První oblasti by měly být dopracovány do roku 2010. Měli bychom tedy učinit rozdíl mezi tou dvouprocentní červenou čárou pro různé politiky. A myslím si, že co se týče jednotlivých odstavců a článků stávajícího finančního nařízení, takže to je dobře rozepsáno. S tím, že ještě musím zdůraznit, že to je otázka, která se úplně nepřekrývá s přizpůsobením Lisabonské smlouvě. Komise se stanovila v roce 2005 velmi ambiciozní cíl, jehož podstatou byla abychom dostali první pozitivní DOA. Děkuji. Pan Itala má slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane kandidáte Levandovský, mám otázku týkající se strukturálních fondů. 11 financování strukturálních fondů představovaly výdaje, které nebyly provedeny v souladu s pravidly. Vypadá to tady, že tato oblast úplně dokonale nefunguje. Je tam tolik nesrovnalostí, že je to opravdu potřeba považovat za problém. A navíc to platí pro řadu členských států. Dva roky po publikaci akčního plánu jsme stále ještě nezaznamenali žádné výsledky. A otázka tedy je, jestli vůbec takovýto akční plán začal fungovat v pořád správným způsobem. Co učiníte proto, aby se mohly lépe řešit tyto nesrovnalosti a jakým způsobem můžeme i dosáhnout lepšího hospodaření s finančními prostředky v této oblasti. Děkuji, máte dvě minuty na odpověď. 11% to rozhodně není akceptovatelná míra nesrovnalostí. My jsme hovořili o hodnocení politiky soudržnosti. Na druhou stranu ale nezapomeňme na to, že mezi roky 2004 a 2008 došlo ke zlepšení a ukazuje se to také v absolutoriu pro rok 2008. Jednalo se jednak o hodnocení účetního dvora, ale také o obecné zlepšení a snížení počtu nesrovnalostí při čerpání rozpočtu. Jak všichni víte, problém soudržnosti spočívá v tom, že 80 této otázky řeší členské státy a to ještě na několika úrovních eh, své zprávy. Takže v podstatě do značné míry je to problém členských států. Dostat deklaraci podepsanou NKU jednotlivých členských států se nám zatím nepovedlo a zdá se, že to nebude reálný cíl ani v nejbližší budoucnosti. Kromě toho problém spočívá v tom, že různé členské státy mají různé standardy. Existuje právě proto tady tento požadavek, abychom zveřejnili jména členských států, které měly problémy s prováděním rozpočtu v oblasti politiky soudržnosti. V radě je to velmi nepopulární návrh eh, a já musím říci, že stojím tak na půl cesty. Vím, že v parlamentu existuje tady tato žádost zveřejňovat eh, jména těchto členských států. Na druhou stranu ale já si uvědomuji, jakým problémům člení hlavně fe, čelí hlavně federální státy. týkající se těchto národních prohlášení. Děkuji na 30 vteřin, paní Frýdo, prosím. Děkuji, pane předsedo. A ještě další důležitá věc je zemědělství. O tom už jsme také hovořili. Ve zprávě o činnosti Generálního ředitelství zemědělství jasně vyplývá, že nesrovnalosti z roku 2007 představovaly v zemědělství 0,5 Existují veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Ve Finsku to bylo 0,8, v Německu 0,3, ve Španělsku 0,6. A potom máme několik zemí, kde ta čísla prostě jsou řádově úplně jinde. V Bulharsku třeba to bylo 13%, v Rumunsku to bylo 12,5% nesrovnalosti při čerpání těchto prostředků. Zjevně tedy kontrolní systém v těchto zemích řádně nefunguje. Sankce, které použila komise, tedy zmrazení prostředku, anebo dokonce navrácení prostředku, zdá se, že úplně nefungují. Komisár, vedu minutu. Pane komisaři, máte jednu minutu. Ano, tak to už je právě o tom, Eh, zveřejňování všech těchto jmén a toho, jak se neplní a tak dále. Všem to je velice známa záležitost. Jsou zde rozdíly, pokud jde o nesrovnalosti, to znamená 0,3% na jedné straně a tak dále. To znamená, když hovoříme o Německu, ovšem na druhé straně více než 10% v jiných zemích. To je, o tom víme. Ovšem vaše otázka vede k určitým závěrům, pokud jde o různé standardy v různých členských státech. Různé normy, které se dotýkají právního systému a rovněž pokud jde o zpětné vymáhání těchto fondů, to znamená 2,9 miliard euro, o kterých jsme hovořili v loňském roce. Myslím si, že to je dobré číslo prosím nezapomínejme na to, že všechno, co, čemu říkáme chyba, musí znamenat nutně nějaké, nějaký podpor. Může to být formální, chyba nemusí jít pouze o nějaký, o nějaký podvod a právě proto bych rád velice zdůraznil to, že chyba neznamená okamžitě podvod. Některé případy končí na OLAFu, ovšem pouze některé. Děkuji. Grazie, onorevole Geyer. Per... Děkujeme a nyní pan minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane Lavandovský, jak nás můžete ujistit, že externí eh, den zůstane tedy politikou společenství a nestane se z toho mezivládní politika. Co navrhujete, jak bychom zajistili transparentnost a konsekventně eh, začlenili externí eh, servisy Grazie, signor komisario, due minuty. Děkujeme, pane komisaři, máte dvě minuty. Pokud jde o tuto diplomatickou službu, to je pravděpodobně nejviditelnější záležitost, která se dotýká implementace Lisabonské strategie. Pokud jde o naše hlavní směry rady, tak to je instituce sui generis, která to znamená, že bude řídit své vlastní administrativní zdroje, výdaje a tak dále. A nyní vzniká skutečný problém pro finanční nařízení. Musíme to, jakým způsobem to teda bude proveditelné, nebo jakým způsobem bychom to měli v rámci finančního nařízení uspořádat tak, abychom operační náklady integrovali, pokud teda to bude konečné rozhodnutí a zároveň různý rozpočet jednotlivých sekcí v rámci komise. To znamená ta administrativní část jiné instituce, ovšem v obou částech se musíme odpovídat i Evropskému parlamentu. To je nesmírně důležité. Bez ohledu na řešení pokud jde o sabry, to znamená administrativní řízení svý, tato, to znamená to řízení svý generis v rámci diplomatické služby. Do konce dubna bychom to měli stanovit, nebo potom administrativní, ná, administrativní výdaje, čemu by se věnovala komise, to všechno, obě tyto oblasti jsou oblasti, kde se musíme odpovídat Evropskému parlamentu. To znamená, že Evropský parlament to poté posoudí. Ovšem, pokud chceme, aby Lisabon byl viditelný, tak musíme mít k dispozici právě takovou vnější službu, aniž bychom přidávali nějaké nadměrné, mm, nadměrné náklady, pokud je o lidské zdroje. Část by měla přijít z komise, část z rady a rovněž eh, by kom, nebo delegace Evropské komise v zahraničí měly přispět eh, k lidským zdrojům. Děkujeme. Děkujeme, pane Gejere. Ještě jedna minuta. Pokud dovolíte, mám doplňující otázku. A to zejména k otázkám, které položil kolega Itele. Máte pravdu, je to trochu složitější, není to žádné zjednodušení a v úvodu jste použil pojem uh, uživatel s nějaké přívětivosti, tak jak si to představujete. A já si myslím, že to je taková nálepka. Naším cílem přece musí být, abychom eh, od členských států eh, získali eh, národní systémy řízení. A mě by zajímalo, jaký je váš postoj k této otázce. Grazie. Prego, signor commissario. Děkujeme, pane komisaři, máte jednu minutu. Já souhlasím s komisí. Myslím si, že v oblasti všech těchto závazků by bylo dobré, abychom měli tato prohlášení členských států. Ovšem potřebujeme jednak vůli členských států a zároveň certifikaci národních orgánů, které se zabývají auditem této oblasti. Musíme vzít v potaz všechny prvky, všechny rozlišnosti, všechny záležitosti, které se dotýkají Evropské nebo které spadají do domény Evropské unie. Děkujeme. Nyní pan Cacimar Kakis. Děkuji, pane předsedo. Pane Levandovský, výbor pro kontrolu rozpočtu je tady proto, aby kontroloval správnost pladeb, zda tu nedochází k nesrovnalostem a vy jste jasně ukázal, že se v tom velice dobře vyznáte, ale teď jde o jinou, novou věc. My nechceme sledovat pouze, zda to bylo všechno korektní, ale zda prostředky byly vynaloženy užitečně, účinně. Kontrola je sice dobrá, ale e, přichází pozdě. Než dojde k výplatám, to je váš úkol, je možné předem zkontrolovat, zda nějaké opatření slibuje efektivnost. Chtěl bych se tedy zeptat, co můžete učinit, zejména vůči členským státům, aby jasně ukázali, že některá opatření nebudou účinná, protože e, nesmyslné e, vynakládání prostředků je na straně členských států a za druhé, jak e, se e, budete radit s kolegy, e, které vynakládají prostředky regionální fond, zemědělský fond. To odsouhlasování mezi komisaři doposud nebylo dostatečně účinné. Grazie. Děkujeme. Máte dvě minuty. Východiskem diskuse, pokud je o nesrovnalosti, by mělo být to, že došlo k pokroku a to vidíme i v rámci procedury o udělení absolutorů za rok 2008. Samozřejmě, že je obtížnější mm, zavádět kritéria v oblasti efektivity, účinnosti, to je mnohem složitější než určitá formální, oficiální kritéria. To znamená, že z toho hlediska bylo jednodušší to hodnotit, to je jasné, ovšem to je přirozené, to je přirozené, když se podíváme na finanční nařízení, jeho vývoj, to znamená nejenom pokud je o zjednodušování, které by bylo přívětivější k uživateli, ale zároveň určitá racionalizace, kvantifikace. Bez ohledu na to, že z praktického hlediska je to mnohem obtížnější Ovšem, toto je nová oblast, která nás čeká v oblasti finančního nařízení. My jsme se sbírali mnoho připomínek celé Evropské unie. Jak víte, probíhalo veřejné mm, připomínkové slyšení v, od října loňského roku. Máme tam mnoho, mnoho opravdu tisícky připomínek, které přichází ze strany ehm, beneficientů, příjemců Eh, to znamená nejenom zjednodušení, nejde o zjednodušení, ale o další kritéria v této oblasti. Děkujeme. Pane Cacimarka, se máte ještě jednu minutu. Den, eh, Rád bych se ještě zeptal, členské státy mají povinnost, a vy jste hovořil o tom, že e, musíte e, zveřejnovat tyto případy. E, jste tedy ochoten je zveřejnovat, když dojde k nějakým nesrovnalostem? Tak, jak jste o tom hovořil, je možné dosáhnout ke zlepšení, ke snížení těch nesrovnalostí. A v čem vidíte těžiště? Co je velice účinné? Infrastruktura nebo inovace? Prego, signor commissario, per un minuto. Prosím, pane komisaře, máte minutu. We have started the round. My jsme v podstatě už začali s tímto zveřejňováním a pranířováním, takže já samozřejmě um, v tom budu rovněž pokračovat, podobně jak už o tom několikrát, jak už na to poukázala komise, pokud jde o nesrovnalosti, věnujeme tomu pozornost, toto je záležitost, která je známa. Ovšem tu druhou část vaší otázky jsem nepochopil, pokud jde o priority, to znamená, to je, tam jde opět o tu tolerovatelnou míru rizika nebo priority v oblasti zlepšování v eh, finančním, finanční oblasti, tak to je především výzkum, protože zde máme mnoho, mnoho stížností, to je veliká škoda, protože my se snažíme o navyšování v této oblasti, například eh, pokud jde o, o, o rozpočet, rozpočet eh, opravdu rozpočet číslo 10, tak tam, tam šlo o zredukování v této oblasti, všem to si myslím, že je velice špatný signál, pokud jde o projekty v oblasti výzkumu. Děkujeme. Za zelené zde nikoho nevidím, proto budeme pokračovat a dali bychom jim slovo. Já, pan Čarnecký, nebo ne, někoho ještě vidíme, takže se omlouvám. Omlouváme se. Paní Trupel, omlouvám se, neviděl jsem vás za zelené. Máte jednu minutu. Um, I... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych věděla, když nyní hovoříme o zjednodušování, jak postupovat, jak dosáhnout zlepšení. Jste proto, abychom se obrátili na členské státy, aby předkládali národní prohlášení, jak chtějí zlepšit eh, své hospodaření eh, s financemi. Eh, děkuji, pane komisaři, máte dvě minuty. Snazší je předložit zprávu, jak chceme dosáhnout zlepšení také členské státy budou předkládat svá prohlášení, ale já jsem zapomněl eh, odpovědět na vaše otázky týkající se nesrovnalostí. Nyní se nacházíme ve specifickém období. Týká se to zjednodušování předběžných eh, plateb a eh, také se to týká zrušení kofinancování, co komise neakceptovala. Je to doba krize a musíme diskutovat o finančním ustanovení. Paní Gresle to zná velice dobře. A máme tu dvě kola zjednodušování paušálních e, pladeb, e, předběžných e, pladeb a to všechno musí být uživatelsky přívětivé, abychom usnadnili vyplácení grantů a politiky soudržnosti. To není vždy v souladu eh, se zdravou zprávou financí a kontrolou eh, tyto dvě e, e, snahy jsou v konfliktu. Jak můžeme tedy e, usnadnit život, když tu není přístup k bankovním úvěrům? Jak usnadnit život všem příjemcům? Protože to byl nástroj zaměřený proti krizi, ale na druhé straně jsme vystaveni velkému tlaku, abychom zlepšili zdravovou zprávu finančních prostředků. Je to ambiciozní cíl, ale musí musíme eh, modifikovat finanční ustanovení eh, kromě takových nástrojů jako PPP, nových finančních nástrojů a koncepce přípustné chybovosti. Eh, to musíme uvést do eh, finančního ustanovení. Mějte prosím na paměti, že tu máme eh, mimořádné prostředí způsobené krizi, kdy tu jsou velká očekávání kde se snažíme eh, sledovat politické eh, <clears throat> přísliby a usilujeme o to zjednodušení. Děkuji. Paní Trupl má ještě jednu minutu. Ano, ráda bych se vrátila k tomuto problému. Jistě eh, víme, že nepožadujeme větší byrokracii, to je jasné, ale je to samozřejmě otázka politického ducha a závaznosti, jak zlepšíme řízení řízení eh, financí. Z 80% jsou zodpovědné členské státy. Otázka je, jak jim to umožníme, aby působili ve společném duchu a dosáhli zlepšení. To je tedy ta otázka, jak dosáhnout nejlepšího modelu aby členské státy zlepšily zprávu financí. Není to otázka navýšení papíru, byrokracie, ale uh, uvažování a toho politického ducha členských států. Děkujeme, máte jednu minutu. Já rád bych řekl, a to je velice důležité především pro takzvanou východní Evropu. S ohledem na všechny stížnosti, které zde máme, tak ty aktivity, které se dotýkají evropských fondů, to byly finanční programy, obrovské finanční programy na místní regionální úrovni. To bylo něco zcela nového. A zároveň šlo o zlepšení kvalitu zprávy, finanční zprávy v nových zemích. Pokud jde o nějaké nesrovnalosti, v nedávné době to nebylo v oblasti soudržnosti, ovšem já chci být trochu pozitivní, protože vidíme, že došlo k pokroku, k určitému zlepšení povědomí o finančních programech, došlo k zlepšení interních kontrol, finančního řízení. A to vše se dotýká jednak využívání těchto fondů v mnoha zemích, v nových zemích, nyní nehovořím o takzvaných starých členských státech. Takže rád bych se podíval spíše na tu pozitivní stránku celé věci. To je určitá revoluce v oblasti finančního programování na místní, na regionální úrovni v té části Evropy, kterou znám nejlépe. Děkujeme. A nyní pan Čarnecky. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bude se ptát polsky, protože pan kandidát je z Polska. Především by vám chtěl poblahopřát a poděkovat za velmi dobrou prezentaci a velmi dobré odpovědi. Jako koordinátor své politické skupiny v výboru pro rozpočtovou kontrolu bych se vás chtěl zeptat, kde podle vašeho názoru dochází k největším chybám, kde se plítvá s evropskými prostředky z pohledu Evropské komise, jaké jsou výsledky jednotlivých kontrol a co s tím udělat během nadcházejících pěti let. To je první otázka. A druhá otázka zní, Jaké předpokládáte, že potenciální rozšíření Evropské unie, především na Balkán, bude mít dopady, finanční dopady v rámci dalšího finanční, další finanční perspektivy? A jinak vám přejeme mnoho štěstí, děkuji, máte dvě minuty na odpověď. Možná, že to je opravdu vzorový příklad toho, že sice spolu nesouhlasíme, co se týče politiky Polské, ale jsme schopni spolu vycházet na evropské úrovni. My už jsme hodně hovořili o nedostacích stávajícího systému, především co se týče provádění rozpočtu. Existují dvě oblasti, kde provádění rozpočtu není do, zdaleka dokonalé. A to oblast eh, politiky soudržnosti, kde existuje nejvíce nesrovnalosti a za druhé vnější záležitosti. To jsou dvě oblasti, ve kterých eh, je potřeba, abychom se zvláště snažili o to, aby rozpočtový systém správně a racionálně fungoval. Daleko méně je to třeba otázka zprávy, zatímco řada běžných lidí si myslí, že právě nejvíc peněz um, promrhá administrativa, která přesto všechno, co si lidé myslí, má poměrně malý, malé procento rozpočtu. A když jsme se podívali právě na tuto oblast, tak jsme zjistili, že v oproti ostatním částem evropského rozpočtu je na tom poměrně dobře. Teď, co se týče rozšiřování Evropské unie, tak eh, i v Evropském parlamentu už zazněly určité odvahy, eh, odhady. Tady vstupuje především otázka Turecka. Turecko by mohlo v podstatě odebrat 60 všech strukturálních fondů, všech států, které kandidují na členství, budou kandidovat a vlastně vůbec budou kdy moci kandidovat. Já Znám eh, to číslo, jak se odhadují tyto náklady, ale radši bych ho v tuto chvíli nezmiňoval, eh, protože to konec konců není problém roku 2010. Děkuji mnohokrát, máte ještě jednu minutu na doplňkovou otázku. Děkuji mnohokrát za vaši odpověď, která byla zajímavá a v určitém smyslu je diplomatická. Jenom bych řekl, že náklady na zprávu jsou porovnatelné s náklady na vnější činnost Evropské unie. A to myslím, že je potřeba změnit, což konec konců byste měl za úkol i vy, tak eh, bych vám to zapsal mezi vaše úkoly. Komisár, beru minutu. Pane komisaři, máte ještě slovo na minutu. Ano, máte pravdu. A co se týče a heading 5, tak vidíme, že trošku převyšuje čtyřku, který v tuto chvíli má na starosti Lady Ashton, která odpovídá na vaše otázky souběžně se mnou. Částky všichni znáte. Otázka ale je, jakým způsobem se bude strukturovat eh, ten Evrops, ta Evropská služba vnější služby. Děkuji, pan Sondegard za GUE. C'è qualcuno per il gruppo GUE? Prego. Muito obrigado. Eh, nós temos... Děkuji za slovo. Hovoříme zde o účinnosti, o účinnosti, pokud je o nápravě nebo zredukování, ať už je to plítvání nebo nějaké nesrovnalosti. Ovšem je zde ještě jeden faktor, na který nesmíme zapomínat a to jsou správné politické rozhodnutí, která by měla, která mohou mít rozpočtový dopad. Jistě víte, pane kandidáte, že mnoho, mnoho linek, rozpočtových linek se dotýkalo ad hoc rozhodnutí různých konkurenčních návrhů a tak dále. Myslíte si, pane Levadovský, že když hovoříme o finančním výhledu, že bychom měli hovořit i o tom, co by, řekněme, byly nějaké finanční výhledy s nulovým základem, pokud jde o redistribuci, nebo že bychom měli v podstatě ještě jednou promyslet všechny tyto výhledy. Děkuji. Pane Levandovský? když hovoříme o budoucnosti, o dalších finančních výhledech, tak máme možnost poučit se z minulosti. Čím dříve se domluvíme o politických prioritách, tím jednodušší je bude doplnit finančními čísly. Pokud jde o budoucnost, jeden z mnoha problémů je, jakým způsobem najít ty správné směry, ty hlavní směry, řekněme, klima, životní prostředí a tak dále. Ovšem samozřejmě, že to musí být něco, na co budou lidé reagovat, protože všechny tyto balíky v minulosti měly hlavní směry. Řekněme, byl to společný trh nebo první deloru v balíček, nebo řekněme eh, měnová unie v rámci druhého Delosova mm, mm, balíčku, nebo prody, rozšíření a tak dále. To představovalo různé názory napříč Evropou. Nyní první Barsová komise, Lisabonská agenda, to rovněž eh, nebylo doplněno nějakými pozitivními pocity. A nyní bychom máme zde problém, musíme najít nějaké hlavní směry, kterým bychom měli podřídit politické priority, finanční priority v rámci finančního výhledu. To je i úkol pro tu revizi, pro ten přeskum, který byl odložen. Myslím si, že to je dobré rozhodnutí, to znamená, že se bude touto revizi zabývat nová komise, po té, co se tomu bude věnovat i Evropský parlament. Všem vzhledem k tomu, že pan Barroso chce tu strategii 2020 přijmout jako první, to znamená, to bude politická priorita, pravděpodobně bude schválena v červnu. To znamená, že nejdříve bychom mohli přistoupit k přeskumu v červenci, to znamená, to je z toho politického hlediska. A tím se dostáváme poblíž už tomu dalšímu víceletému finančnímu rámci. Samozřejmě, pokud dojde k nějakým skluzům, tak to ještě uvidíme. Všem toto, toto jsou ty hlavní směry. Děkujeme. A nyní ještě jedna minuta. Máte ještě jednu minutu na doplňující otázku. Aproveitu, porque a, a resposta de... Ano. Děkuji, to byla velice nápomocná odpověď. Eh, pane kandidáte, ovšem já se ptám, blížíme se postupně dalším finančním perspektivám výhledu. Možná bychom měli využít tohoto procesu přeskumu pro tento nový finanční výhled a rozšířit to až na 2050, 2060, tím, že bychom měli skutečně, skutečně nové finanční, skutečně nový kvalitní finanční výhled. Děkujeme. Jedna minuta. Obávám se, že v podstatě jste asi u odebral tuto otázku někomu, kdo, kdo se věnuje této záležitosti, na těm zkusům a tak dále. Mm, jde o to, aby ten mandát parlamentu, je to otázka toho, aby parlament, řekněme, měl ten mandát podobně dlouhý, jako jsou, jako jsou výhledy, finanční výhledy. Já jsem zde byl, já jsem navrhoval těch sedm let, jak víte, tak to nebylo akceptováno z neznámých důvodů a pokud jde o nějaké spojení těchto mandátů, to znamená toho pětiletého období, jak víme, tak ve, ve smlouvách je to stanoveno jakožto minimální hodnota pěti let, nebo minimální období pěti let. Pokud je o prodloužení, to není jediný způsob, jakým bychom mohli sladit tyto dva mandáty. Ovšem je to jeden z návrhů, které v parlamentu, pokud vím, velice jasně nabývá na většinovém názoru. Děkujeme. Děkujeme. Chce ještě někdo za paní kolegyni vystoupit, protože měla vystoupit paní Andrea. A nyní pan Edenhauser, poslední řečník, je přítomen? Tak v tom případě, pane předsedo, jsme opravdu to skončili všechno včas. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně jsem nadšen tím, jakým způsobem členové vašeho výboru i vy sám, jakým skutečně jste respektovali všechna naše pravidla. Jsem přesvědčen o tom, že i členové výboru pro rozpočet budou postupovat stejným způsobem. Proto bych rád dal slovo za EPP panu Reimeru Begemu. Pane Levandovský, jistě víte, že geograficky v podstatě jste se dostal mezi tyto dva své následovníky, jaksi Máte jednu minutu. Já. Děkuji. My jsme zažili eh, pana kandidáta jako vedoucího našeho výboru a také eh, z hlediska finančního výhledu, proto bych chtěl říct si úvodem, že známe jeho odbornou kompetenci, o které nemáme žádné pochybnosti. Přesto jsme oba poznali, jak ve složitých dobách vyjednávání v roce 2006 celá komise nestála dostatečně intenzivně za svými vlastními návrhy. A proto máme také některé eh, deficity a zbytky eh, k řešení, kterými se teď zabýváme. Proto vzhledem k realizaci eh, rozpočtových dopadů eh, Lisabonské eh, smlouvy bych chtěl, se chtěla zeptat, jak to bude s prostředky, které jsme nejenom v té šíři politických priorit, nezávisle na to, na kterých stupních musíme integrovat. A za druhé, přeskum v polovině období. Není to vhodná příležitost eh, k prodloužení hodnocení víceletých eh, programů a zajištění větší flexibility u nástrojů, abychom eh, je neodsunovali na období po roce 2014. Děkuji. Pan Levandovský má dvě minuty. Reimer Böge mi pomáhal, když já jsem se tady učil praxí, když jsem eh, zde začal působit v roce 2004. Co se týče přizpůsobení se Lisabonské smlouvě, to není pouze technická otázka, velice záhy budeme muset předložit, co je naše eh, řešení eh, pragmatického eh, harmonogramu. Byl to pocit do roku, eh, byl o to do roku 2011 a přitom čekáme na převedení prvotního práva do právních ustanovení a finančního výhledu a eh, meziinstitucionální dohody co se týče těchto dvou dokumentů, mám určité pochybnosti. E, oba dokumenty e, jsou zapotřebí. To je stanoveno v dohodě, e, kterou Rada zaslala parlamentu. Týká se to víceletého finančního rámce a e, mezi institucionální smlouvy. To by měla být také příležitost informovat o tom, jak zajistit větší flexibilitu, protože máme stávající nástroje Fond Solidarity, Globalizační fond a další. To je prostředí e, velice těsných Marší eh, v tomto výhledu. A eh, rád bych navázal na úvodní slova. Uvidíme, jak možné účinky tady budou, protože ještě nemůžeme s konečnou platností stanovit další eh, potřeby Eh, ještě eh, třikrát jsme měli finanční eh, výhled v ten rok 2006. To, to jsem tady, promiňte, zapomněl. Děkuji, Reimere, ještě ne? Dobře, děkujeme. Říká pan předseda a nyní paní Jutta, místo předsedkyně, máte jednu minutu. Ano, děkuji. Často hovoříme o témat tu agentury a i teď eh, nespadnou jen tak z nebe. My je vytváříme a to zákonodárným aktem. Eh, pane kandidáte na komisaře, jak hodnotíte současnou situaci? Co si myslíte jako někteří z našich kolegů, že nezávislé agentury jako součást eh, administrativy mají také vliv a oslabují realizaci evropské politiky? Pokud ano, chcete to změnit a jak? A pokud ne, tak jsem si jistá, že eh, pokládáte stejně jako já za důležité, abychom eh, dosáhli větší účinnosti jejich zprávy. Ale to se netýká pouze těch agentur, to se týká všech služeb komise. A pokud ne, nepokládáte za rozumné, abychom eh, zajistili, aby evropský zákonodárce se blíže zabýval financováním těch agentur a dovedli bychom si představit, že takovýmto podnětem by mohla být kategorie nebo podkategorie pro všechny tyto eh, agentury v eh, nadcházejícím období. Děkuji, paní Levandovský, máte dvě minuty. Pokud jde o agentury a jejich tvorbu, to znamená decentralizované regulační agentury, to byl takový ad hoc postup, i když od roku 2004 za pomoci vaší účasti hm, máme k dispozici pravidelné hodnocení dopadu, těch, které bychom chtěli vytvořit, těchto nových agentur. Pokud jde o nějaký rozpočtový dopad, to, co by, k čemu by mohlo dojít do budoucna, tam by to nemělo být více než inflační ehm, procento a v podstatě bychom neměli vytvořit více než ty tři, které už jsme navrhli. To znamená, pokud jde o návrhy La Rosiera, tak tam to bylo nějak 40 milionů, myslím, eur. To znamená, ty, to znamená um, tři agentury pro dohled nad finančními trhy. To je, to je dopad finanční krize a k tomu dospěla La Rosierová skupina. Pokud jde o management, o řízení. My víme, co nám zde ještě chybí, pokud jde o parametry nebo měření nějakého řízení či zprávy těchto agentur, a to bylo stanoveno i v prohlášení komise v loňském roce jako jakési mm, následný postup pro pokroku v této oblasti pokud vím, tak byla vytvořena meziinstitucionální skupina, paní Hauková ze svých povinností, to vlastně z jejich povinností to vyplývá, že je součástí té skupiny, pan, paní Gressler a tak dále, čili na interinstitucionální úrovni se tato skupina schází a měla by zlepšit nedostatky v řízení těchto agentur. Ovšem pokud je o rozpočet, jeden ze závěrů, a myslím si, že to je rovněž něco, co přichází i z parlamentu, jedna z možností, jak zprušnit evropský rozpočet, je snížit počet jednotlivých oddílu. To znamená, to je jedna z možností. Ovšem, hm, to je v rozporu s dalšími komplikacemi, nebo řekněme podtituly, nebo podsekcemi rozpočtu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Alvaro, který je místopředsedou a který zastupuje ALDE. Vážený pane kandidáte, pan Baroso ve svém pracovním programu Mm, nastínil dvě z několika dalších priorit. Jednak to je boj proti finanční a hospodářské krizi a dále je to výzkum a vývoj. V obou těchto oblastech my jakožto rozpočtový výbor jsme zapojeni do těchto záležitostí. Pokud je o boj proti finanční a hospodářské krizi, zde bych se rád zeptal na váš osobní názor, pokud je o Evropský globalizační fond, považujete ho za úspěch, nebo je to mechanismus, pokud je o jako financování, zda je to správný mechanismus či správný nástroj, nebo jakým způsobem bychom mohli do budoucna, řekněme, dosáhnout rozpočtovou, um, rozpočtovou položku této oblasti, nebo jaký právní základ by to mohlo být do budoucna. Pokud je o výzkum a vývoj, rád bych se zeptal, uh, pokud je o hodnocení rámcové program 7 v, polo, teda v, v poločase, jakým způsobem bychom mohli efektivněji využívat nebo um, řídit využívání těchto prostředků, to znamená větší kvalitu za tyto prostředky a dále, jaký je váš osobní pohled na rámcový program číslo 8. Děkujeme, říká pan předseda, pan Levandovský má dvě minuty na odpověď. Samozřejmě, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci, ten byl vytvořen, aby reagoval, řekněme, na určité obavy, které vyvstanuly po francouzském referendu nebyl, nešlo pouze o ekonomickou krizi. Ovšem v současné době čím dál tím více se využívá tímto způsobem. Například i v oblasti zaměstnanosti. Pokud jde o pravidla tohoto fondu, často o tom hovoříme, například když Dell přemístil své podniky z Jerska, um, zatímco obdržel finanční prostředky z Evropy, dále je to veřejná podpora mm, v eh, Polsku, například v mé zemi a tak dále. Čili v tomto období v eh, ekonomické krize, co je důležité, je určité přizpůsobení tohoto fondu. Pokud jde například o snížení toho počtu nezaměstnaných z tisíce na 500 lidí. Ovšem šlo i o jiné možnosti, například toho, aby tento fond byl k dispozici vždy, když bude, vždycky, když bude eh, k dispozici, eh, když, když bude zapotřebí. To znamená, to je ale ovšem i otázka toho, kdo první o to požádá, získá ty finanční prostředky a tak dále. Všem já vím, že je zde mnoho oblastí v Evropě, například Gdansk v, v Polsku, rejdařské odvětví, které nemá možnost nějakým způsobem reagovat nebo vůbec využít tyto prostředky tohoto fondu, to si myslím, že je jedna z chyb, protože tam došlo k propuštění opravdu tisíců lidí. Proto bychom měli najít nějakou možnost v rámci dalšího finančního výhledu, nějakou možnost pružnějších nástrojů, než jaké máme k dispozici to bude muset eh, zrevidovat, zkontrolovat ten institucionální výbor, podívat se na všechny tyto možnosti a pokud jde o, o výzkum, tak to asi pravděpodobně by mělo být předmětem další otázky, protože jsem vyčerpal svůj čas. Ano, děkujeme. Děkujeme. Pokud by cílem tohoto fondu přizpůsobit se globalizaci pokud by mm, to mělo spopularizovat globalizaci, tak to vám mohu říci, že to teda se mu nepovedlo. Děkujeme, eh, pane Alvaro, máte právo ještě na doplňující otázku. Děkujeme, já jsem rád, že mám tuto možnost. Ano, lidé čekají na prostředky z tohoto fondu. Ano, víme, viděli jsme ta čísla těch 10%. Ovšem, do budoucna Rád bych se zeptal, jakým způsobem to bude propojeno nebo nebude propojeno s Evropským sociálním fondem, jakým způsobem se budou využívat ty prostředky, vy ty postupy jistě znáte stejně jako já. To znamená, že bych, se, bych byl rád, abyste se teď v této další odpovědi věnoval spíše rozvoji a výzkumu. Děkuji, pane Levandovský. Ano, pokud je o výzkum, zjednodušení těchto procedur, to je jeden z pohledů. Ovšem, ještě je zde několik věcí, o kterých jsme nehovořili. Jednak to je ITER, protože to bude mít obrovský dopad na další rozpočet, tam je to mnohem více, než co si můžeme dovolit. A poté je to program Galileo. To jsou opravdu dva obrovské projekty. Obrovské projekty, kromě těch, eh, řekněme, menších eh, Eh, oblasti, které budou mít eh, obrovský rozpočtový dopad eh, v oblasti výzkumu. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Helga Trupelová za zelené, prosím. Ano, ráda bych se vrátila k některým vašim projevům za poslední období v parlamentu, když jste řekl, že životní prostředí eh, má negativní dopad na eh, zotavení ekonomiky. Je jasné, že to bude mít určité eh, dopady na plánování rozpočtových linek a nyní máme takové důkazy, že nastal pravý opak pak, že e, nyní kombinujeme e, udržitelnost zelené technologie, máme nové pracovní příležitosti, e, máme zotavení ekonomiky, nové příležitosti. Ráda bych věděla, zda jste ochoten změnit svůj názor. Děkuji. Pan Levandovský má dvě minuty. Blahopřeji vám, k, jak jste se připravila na toto slyšení. Je to dobrý základ a je to pravda, ano, já jsem obhajoval ten problém eh, energetiky eh, vycházející z uhlíkatých technologií. To je problém mé země, Polska. Polsko je opravdu proevropské, ale má jeden zásadní problém a to eh, že je to boj s ohříváním klimatu. Přes 90% se u nás vyrábí energie z využití uhlíkatých technologií. Musíme se zmínit o příležitosti kofinancování s plánem období, obnovy eh, ekonomiky a e, s technologiemi splinování a já se e, bych chtěl říci, že došlo ke změně v mém postoji. Souhlasím, že zelený průmysl představuje jeden z nejslibnějších oblastí pro budoucnost, pro Evropy, že e, vychází z argumentů pro životní prostředí. Nyní spatřuji, že i v naší zemi jsou viditelné závažné závažné dopady a závažné úsilí abychom drželi krok s standardem v Evropské unii. A to je taková povaha e, dosáhnout e, samostatnosti, ale to je dobrá příležitost, například pilotní plán s plynování. A my se na to díváme, že je to také tedy dobrá příležitost. Děkuji. Pokud jde o první eh, pilotní projekt v oblasti CCS, e tak eh, pokud vím, tak eh, my jsme, my jsme v právě v této oblasti. Nyní to začíná, to znamená, že skutečně náš výbor je revoluční v tomto ohledu, protože jsme eh, v této oblasti spolupracovali. Ráda bych se zeptala, vy už jste o tom hovořil, eh, o různých, eh, že se zapojilo do reformy v oblasti v oblasti oblasti konkurenceschopnosti, pokud je o přístavy, jakým způsobem vidíte konkurenceschopnost, pokud je například o liberalizaci této oblasti a zároveň intervence z oblasti státu, to znamená regularizace jednak mm, nebo státní pomoc. Čili ráda bych se zeptala, pokud jde o tuto oblast, jednak je to konkurenceschopnost, strukturalizace určitých sektorů a zároveň váš osobní pohled, pokud jde o státní pomoc nebo způsob, jakým by mohla Evropská unie v této oblasti vytvořit určitý rámec. Děkujeme, pane Levandovský, máte jednu minutu. I think you Eh, Já si myslím, že bychom ne, že není možné najít lepší laboratorní cvičení, jako je moje země, protože právě v oblasti uh, loďařství uh, jsme opravdu velice jasným příkladem, to znamená, pokud, to znamená celá záležitost, která se dotýká konkurenčního práva nebo konkurenceschopnosti v této oblasti, evropského práva, čili jde o určitou, to znamená toto právo, které se dotýká hospodářské soutěže, v podstatě nemůžete vybudovat takovou konkurenční pozici tím, že budete využívat pro tu konkurenční pozici státní finanční prostředky. To je narušování hospodářské soutěže. To poté neznamená skutečnou hospodářskou soutěž. Ovšem, já si myslím, že je pochopitelné a že v podstatě je to do jisté míry omluvitelné, protože je to záležitost, která je nesmírně obtížná. To znamená ten okamžitý přechod ve velice krátkém časovém období řekněme, toho starého uspořádání, přizpůsobení se na nové uspořádání. My jsme v podstatě opravdu ve velice krátkém období museli uskutečnit tuto proměnu a hospodářská soutěž je nyní obětí právě této oblasti, především pokud jde o naše, například náš loďářský průmysl v Polsku. Děkujeme. Pan Koval přichází včas a máte jednu minutu, pane kolego. Děkuji. Pouze jednu minutu. Bardzo. Děkuji mnohokrát. Pane kandidáte, Doufám tedy, kandidáte. V tuto chvíli, pane ministře, mám na vás otázku týkající se financování zahraniční politiky Evropské unie. Jaké prostředky si myslíte, že by se měly věnovat na tuto politiku? V Lisabonské smlouvě je to určitá novinka, ale je to novinka velmi důležitá. Konkrétně by mě zajímalo financování východního partnerství. Jak víte, je to důležitý projekt, ale zatím upřímně řečeno nebyl dostatečně financován. Především, když se podíváme na částku, která byla vyčleněna na jednotlivé roky a jednotlivé státy. Jaké konkrétní kroky chcete učinit a jak si myslíte, že by optimálně mělo vypadat financování východního partnerství, tak abychom byli konkurenceschopným aktérem třeba eh, v porovnání s Ruskem a jeho angažmá v těchto oblastech. Ano, děkuji panu Levandovsky na dvě minuty. Čtvrtá oblast evropského rozpočtu, tedy zahraniční politika, nám dělala už dlouho problémy eh, v každoročních vyjednáváních. A kromě toho to byl taky nejčastější důvod eh, těžkosti při vyjednávání ročních rozpočtů. Máme zde totiž co činit s nejvíce novými úkoly, které nemusí být úplně v souladu s finančními perspektivami. Můžeme třeba hovořit o oblasti Palestiny. Vy jste se ale zmínil o východním partnerství musím říci, že východní partnerství v podstatě bylo kdysi jednou z politik, která byla vyhlášena jako politická zásada, ale nebylo to úplně obhospodařeno finančně. Teď, když se podíváme na celkovou obálku politiky sousedství, tak máme 600 milionů euro na východní partnerství, které nepochází z nových prostředků. To tedy nejsou nové peníze. Jedná se o znovu využití marže. To je tedy těch 600 milionů východního partnerství. A zatím to prostě jinak nešlo. Takže, vzhledem k tomu, že se jedná o malou částku a o velký prostor, tak si myslím, že by bylo moudré udělat to, pakliže chceme tyto prostředky eh, rozmnožit, abychom je dali dohromady s prostředky mimo evropský rozpočet. V roce 2010 a možná v roce 2011 se neobjevují příliš velké možnosti. Především vzhledem k tomu, že tady nemáme příliš velký manevrovací prostor a v oblasti evropského rozpočtu číslo 4. Nemáme prostě možnost zásadně přidat na východní politiku. Teď, co se týče obecného hospodaření s těmito prostředky v souvislosti s jednotlivými adresáty, tak mám pocit, že o této oblasti víte více než já. Euh, Monsieur Koval, vous voulez reprendre la parole? Pane Kovale, ještě nějaká doplňující otázka? Ne. Děkuji vám. A nyní paní Michajlova. Благодаря много, господин председател. Уважаеми господин Левандовски, по стечение на обстоятелствата... Děkuji mnohokrát, pane Levandovský. Pan Lozovič už v podstatě a, položil tu otázku, kterou jsem chtěla položit já, ale nicméně i já pro vás mám určité otázky. Vy jste zmínil, že Evropská komise provede revizi finančního nařízení tak, aby jej dal do souladu s existencí nové služby pro vnější činnost diplomatické služby Evropské unie. Můžete nám říci zhruba, kdy k tomu dojde? To byla první otázka. A za druhé se chci zeptat na vaši roli v komunikaci s radou a s komisí a s parla- mezi tedy radou, komisí a parlamentem a v oblasti této služby. Pan Levandovský, máte dvě minuty. Já bych nechtěl příliš opakovat to, co už tady zaznělo k Evropské diplomatické službě. Musím říci ale, že to z pohledu revize finančního nařízení není úplně jednoduchá otázka. Navíc dojde ke zrychlené, zrychlené revizi. Oproti bodu 17 nedávného usnesení Evropského parlamentu týkajícího se rozpočtu pro rok 2010. Evropský parlament tam vyžadoval, aby veškeré otázky, které se týkají této finanční revize, byly řešeny během revize tříletého rozpočtu. Takže ne během zrychlené revize. Ale pakliže chceme vytvořit tuto službu do konce dubna, což bylo naším cílem, tak je potřeba, aby revize finančního nařízení proběhla ve zrychleném řízení. Já si moc dobře uvědomuji, jakou má pozici paní Gressler, ale toto by prostě mělo být na ní nezávislé. Navíc tato instituce musí být nezávislá na finančním nařízení. A následně by tedy měla být zodpovědná za administrativní výdaje Paní Ešten zajisté v tuto chvíli také odpovídá na otázky týkající se tohoto tématu, takže já budu hovořit spíše obecně. Co se týče operačních výdajů, tak ty by měly být určitě pod kontrolou rozpočtu a měly by být jeho součástí. Administrativní a operační náklady by měly být součástí řízení o absolutoriu v parlamentu, protože to je instituce, která za toto odpovídá. Děkuji. A nyní pan Kalfin, místo předseda, který zastupuje socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Pane Levandovský, pokud jde o rozpočtové zdroje Unie, nemáme jich dostatek, pokud jde o rozvoj naší ekonomiky, především v tomto pokrizovém období, to znamená nastartování ekonomiky a tak dále. To je jasné. Proto bychom měli maximalizovat efektivitu těchto zdrojů, které máme k dispozici. Jedním z možných směrů by bylo zapojení, větší zapojení Evropské investiční banky. Pokud jde o politické směry, nové komise, pan Barroso chce zvýšit toto propojení evropských fondů s, um, s úvěry eh, této banky v rámci stávajících nástrojů. Co si myslíte, pokud jde o rozpočtové priority a zapojení, této zapojení investiční banky, jaké jsou zde limity, omezení, nedomníváte se, že jsou to spíš nereálné, nereálné, nereálná přání, přání pana Barosa. Zále bych se chtěla zeptat, jaké bylo zapojení této banky, pokud jde o projekty TENS nebo různé jiné projekty, tak aby, nebo jaké možnosti zde máme k dlouhodobému financování, i když pan Baroso tvrdí, že bychom v této oblasti neměli vytvářet nové nástroje. Děkujeme vám, říká pan předseda. Pane Levandovský, máte dvě minuty. Hlavní nástroj, pokud jde o rozpočet náš rozpočet a reakci na, na ekonomickou krizi, tak to je v podstatě ten plán obnovy. Máme zde více než 5 miliard eur k dispozici, to znamená, to, jsou, to je ještě navíc k těm stimulačním balíčkům členských států, které jsou, to znamená, že ta čísla jsou ještě vyšší. Kromě vaší otázky bychom se měli zmínit rovněž i o ně, bychom měli říct něco o dostupnosti těchto evropských fondů nebo rozhodnutí mít více než 6 miliard eur v této oblasti, jakožto reakce na krizovou situaci. Další záležitost, role Evropské investiční banky, ta roste a my jsme zvýšili kapitalizaci této investiční banky, nebo chtěli jsme mm, to dosáhnout, chtěli jsme rozšířit její kapacitu, pokud jde o úvěry poskytovány malým, středně velkým podnikům, různými prostředníky, ovšem je zde i právní povinnost těchto prostředníků, to znamená e, tak, aby se mohly využívat tyto prostředky tak eh, příjemci se musí zapojit do toho. To znamená, musí, musí mít dvakrát více finančních prostředků k dispozici, než ty, které jsou jim poskytovány, čili to je právní základ. A proto v podstatě hodnota, to znamená 75 miliard eur ročně, ty úvěry, které jsou k dispozici, tak to v podstatě znamená celkově více než 200 miliard eur právě díky tomu pákovému efektu. To znamená, že ty příjemci musí mít dvakrát více těchto finančních eh, prostředků k dispozici. Proto věřím v to, že tyto nové nástroje by měly být více integrovány, měly by rozšířit možnosti evropského rozpočtu těch prostředků, které máme k dispozici. Děkuji, říká pan předseda. Pan předseda Barroso, pokud vím, mm, požádal pana Kande Sung, který když se řídil eh, Mezinárodní fond této oblasti, aby připravil určité návrhy pro Evropskou investiční banku, pokud je o financování možnosti, ještě nad rámec toho, co má k dispozici Evropská unie. Ještě jednou, ještě jednou, chcete vystoupit? Ano, pouze jedna věc. Pokud by role Evropské investiční banky byla rozšířena, pane Levandovský, budete zvažovat nějaké možnosti, aby nedošlo k vytvoření nějakého paralelního rozpočtu k evropskému rozpočtu, protože pokud eh, zde bude mít nějaké paralelní nástroje, řekněme i soukromý sektor, určité rozpočtové nástroje, tak poté rozpočtová politika Evropské unie si myslím by mohla být ohrožena. Měli bychom zde takovou vlastně paralelní rozpočtovou záležitost a právě proto asi budete zvažovat nějaké, obla, nějaké, nějakou rozšířenou transparentnost, abychom věděli o těchto fondech, abychom měli přehled. Děkujeme. Říká pan předseda, pan Lemirovský, jedna minuta. Ano, tak to je jedna z možností. Jedna z možností dívat se na Evropskou investiční banku jakožto na mm, měnový fond eurozóny, řekněme. protože teda pokud by došlo k rozšíření jejich aktivit. Povšem, pokud by tato instituce měla být účinná, efektivní, tak to musí být propojeno i s finančními prostředky společného rozpočtu. Pokud je o veřejné finanční prostředky, tam bychom měli zvýšit transparentnost, kontrolu výdajů těchto prostředků. Ovšem pokud je o jednotlivé země, včetně mé země, my zde máme problémy v oblasti PPP partnerství, to v podstatě nefunguje u nás. Máme zde určité obavy, určité tradiční obavy, jsou zde určité problémy, které jsou spojeny například i s podvody. Proto je pro některé země opravdu toto obtížné pro ty země, které tvoří nov, nov, té oblasti nové administrativní nové služby posledních 20 let. Čili pokud bychom chtěli rozšířit tyto možnosti, tak to jenom prostřednictvím nových finančních nástrojů a Evropská investiční banka by měla být jedním ze zásadních nástrojů v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to bude pan Godmanis. Máte jednu minutu. Děkuji. Rád bych se pana Levandovského chtěl zeptat, jak chce uzavřít finanční výhled a na období do 2000 až 2006 4,45 miliard eh, nebude tady eh, přizpůsobeno členským státy na místo naplnění eh, na 95%, budeme mít pouze 92,5%. Je tedy možné, že chybějící počet, což představuje 16 miliard, to se tedy navýší z těch 4,4 a to znamená, že členské státy nesplní své úkoly podle finančního výhledu. Chtěl bych se zeptat, co si o tom myslíte, jak se mají vynaložit tyto prostředky a nebo jiné potřeby, protože je to rollover, je to pro jiné účely, eh, pro eh, přizpůsobení se a anebo se to vrátí členským státům, to není jasné. Co si tedy o tom myslíte? Děkuji. Je to přesná otázka. Máte dvě minuty, pane Lavandovský. Ano, závazky jsou takovým signálem, že nebyl tedy splněn politický příslip. Kromě e, veškerého úsilí se nám tedy nepodařilo dosáhnout těchto cílů e, ohledně této politiky hlavním zdrojem eh, těch eh, nesplněných eh, závazků je a bude politika soudržnosti podle tedy 2 plus 2 a 2 plus 3 u některých zemí. Já se k tomu ještě nemohu vyjádřit. Je to tedy uznávaný, známý problém. A když se mají tyto prostředky recyklovat. Potom následovala složitá eh, fáze těch eh, té krize a net pay zón v Evropské unii. A tady je ještě jeden konkrétní bod, pod 17 eh, mezi institucionální dohody a navýšení určitých eh, prostředků pro mou zemi, ale prosím, ne očekávejte ode mne, že se k tomu vyjádřím a také z kolegiality s eh, komisí bych řekl, jak řešit tento dobře vyjádřený a popsaný problém. Druhá otázka týkající se budoucnosti. Komise navýšila o 10 předběžné platby pro oblast politiky soudržnosti. Pořád ale tady můžeme mít problémy s regionálním projektem lidé říkají, protože banky mají problémy a protože vlády mají problémy, že je potřeba snížit spolufinancování. A myslím, že na to bude existovat veliký tlak. K prvnímu říjnu bylo eh, využito pouze 24 prostředků s tím, ale že rozdíly mezi jednotlivými státy dosahují až 350 Myslíte si, že se může stát to, že by vlastně eh, existoval příliš velký tlak, banky by na to nedali peníze, vlády by na to neměly peníze, bylo by možné zvýšit předběžné financování nebo jakési zálohy? Alespoň pro nadcházející dva roky. Merci, monsieur Lewandowski, pour une minute. Pan Lewandowski, jednu minutu, prosím. Já si myslím, že toto má všechno dvě strany. Já bych se nevracel k tomu, že by se mělo spolufinancování zcela zrušit. Už vzhledem k tomu, že se k tomu vyjádřila i rada. Takže v podstatě není možné celou věc otevírat znova. A možná by bylo lepší se právě soustředit na zálohové platby a další opatření, která komise činí ve dvou kolech. První kolo proběhlo v roce 2008, druhé kolo v roce 2009. V jejich rámci jsme se snažili zvýšit dostupnost financování oblasti soudržnosti jakožto prostředek boje proti hospodářské krizi. Soustředíme se tedy na to, co je proveditelné a politicky přijatelné. Děkujeme. Jelikož je rozpočet financován tak, jak je financován, tak samozřejmě, že je to problém. My, hovoříme samozřejmě o tom, že jsou to, finanč, že jsou to členské státy, které, které to financují, protože je to jako pes, který se kouše do svého ocasu, čili v podstatě politicky samozřejmě ta situace je trošku jiná, ovšem je to jedno z velikých témat, které musíme společně vyřešit. No a nyní, čili to bylo jenom na okraj a nyní je to výbor pro zemědělství a regionální rozvoj. Poprosili nás, aby mohli položit jed po jedné otázce a proto zde vítám pana de Castra, který zastupuje svůj výbor a má k dispozici pět minut. Já vím, že je to málo, omlouvám se za to všem. Mají teda pět minut, to znamená otázka dvě minuty, odpověď dvě minuty a poté pan de Castro může položit ještě doplňující otázku jedna minuta. Takže pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval za náš výbor pro zemědělství a rozvoj venkova za možnost položit tyto otázky. Vážený pane kandidáte, pokud jde o budoucnost Evropské unie. To samozřejmě bude mít dopad na společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Často hovořím o tom, že musíme škrtat zdroje a tak dále. Rovněž v neoficiálních dokumentech tyto informace mm, jasně jsou stanoveny. To znamená, ovšem, toto jde proti naší snaze, aby zemědělství reagovalo v oblasti zabezpečování eh, dostatku potravin nebo i v oblasti životního prostředí a tak dále. Čili, pane komisaři, myslím si, že bez zásahu společné zemědělské politiky možná bychom museli utrácet mnohem více finančních prostředků, eh, než by si přáli jednotlivé vlády a zároveň to znamená určité, určité zkreslování společného trhu. V posledních letech eh, ve Spojených státech Výdaje v tomto sektoru stoupaly asi nad 120 miliard dolarů eh, v rámci anticyklických pladeb vyplývajících z národních programů. My máme asi 2,5 milionu zemědělců teda 2,5 milionu v, ve Spojených státech, zatímco v Evropě 10 milionů, čili je to obrovský rozdíl mezi těmi prostředky, které nám k dispozici. To znamená, co si myslíte o těch prostředcích, které bychom do budoucna měli využ- využít v, do budoucna pro společnou zemědělskou politiku. Všem nesmíme zapomínat na to, že, zde má, že to představuje méně než 1%. Eh, to znamená mnohem méně, než využívají Spojené státy americké pro tuto oblast. Děkujeme. Pane Levandovský, máte dvě minuty. Máte pravdu, pane předsedo. Na rozdíl od toho, co si většinou lidé myslí, výdaje v této oblasti jsou méně než 1% celkového HDP, dokonce méně než půl procenta. Mělo by to být asi tak, mm, protože, jak víme, jde o skutečnou společnou politiku, doplňují to i členské státy, jsou zde určité rozdíly spojené s přímými platbami a tak dále. To znamená, že je to obrovský rozdíl mezi tím, že eh, jsme kdysi například na tuto oblast věnovali až 70 Ovšem, já si myslím, že jde o, o to, například jako v roce 2002 jsme předpracovali eh, nebo eh, tuto oblast společné zemědělské politiky, která měla pokrývat období do roku 2013. To v podstatě připravilo hlavně Německo s Francií a k takovému postupu, takovému přečvíkání této politiky bychom měli přistoupit i nyní, protože hm, Paříž, hlavní město, z kterého e, země které pochází pan Alan Lamassur, tam proběhne schůzka ministrů zemědělství. Jak víme, budou tam i zástupci zemědělské lobby, ta je velice dobře organizována, i když si to lidé nemyslí, protože více než 20 ministrů různých zemí, které mají různé formy eh, zemědělství jsou pro tuto politiku. Já si myslím, že to je rovněž součást určitého evropského modelu našeho způsobu života. Ovšem měli bychom to přizpůsobit, modifikovat například takzvané křížové přizpůsobení, cross compliance, nebo vzít v potaz eh, otázky životního prostředí, způsob, jakým využ- budeme využívat finanční prostředky, určitá modulace celé této oblasti, která by měla být součástí celého balíčku dotýkající se ho společné zemědělské politiky. Všem já si nedovedu představit, že by šlo k renacionalizaci této uh, společné oblasti nebo společného evropského úsilí. To si skutečně nedovedu představit ani z rozpočtového hlediska. Děkujeme, říká pan předseda. Chcete ještě doplňující otázku? Prosím, máte jednu minutu. Děkuji. Děkuji za odpověď, pane Levandovský. Rád bych se zeptal, zda souhlasíte s tím, že renacionalizace této oblasti by znamenala zkreslení nebo znehodnocení konkurenceschopnosti v této oblasti hospodářské soutěže. Ano, odpověď zní ano. To je právě jeden z argumentů proti renacionalizaci. Jde o složitou záležitost, kofinancování v oblasti zemědělství, politiky soudržnosti, je to záležitost, která se dotýká i Fondu pro regionální rozvoj, to znamená, zda by měl představovat součást teritoriální soudržnosti, podobně jak tomu bylo před finančním výhledem, nebo aby byl součástí um, oddílu 2, to znamená zemědělské politiky. Ano, tak čili modulace, ano, renacionalizace proti tomu. Jsem, jsem proti tomu. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme i panu předsedovi De Castro za jeho odpovědi. A nyní zde máme paní Hybner, která bude zastupovat výbor pro regionální rozvoj, vítám ji mezi námi. A podobně jako pan Castro má právo na, na dvě minutky a poté ještě jednou na doplňující otázku po odpovědi, kterou poskytne pan Levandovský. Děkuji, děkuji, pane předsedo já položím mou otázku v angličtině. V písemné odpovědi na otázku číslo čtyři jste řekl, že budoucí rozpočet by se měl zaměřit na dobře definované výzvy, konkurenceschopnost, klimatické změny a energetika. Jistě víte, že reforma politiky soudržnosti v roce, v roce 2006 právě zaměřila pozornost na tyto výzvy, to znamená tyto tři oblasti, to znamená energetická efektivita, obnovitelné energie rovněž hm, spadají do této oblasti. Moje otázka je velice stručná, byla by velice ráda, pokud byste nám mohl vysvětlit, proč si myslíte, že to, čemu říkáte tradiční politiky, že v podstatě ty nereagují na ty budoucí výzvy, které nás čekají. Děkuji, děkuji, říká pan předseda, pane Levandovský, máte slovo. Domestic exchange of... Naše eh, domácí výměna názoru bude pokračovat v angličtině. Ano, to je správné. I ve svém úvodním slovu jsem řekl, že ne všechno, co je tradiční, je již zastaralé. Eh, usilujeme o vyváženost mezi eh, rozumnými stávajícími ustanoveními a inovací. A to se týká také eh, té soudržnosti a více úrovňového řízení, abychom zjistili lepší kvalitu vynakládání prostředků. To byla taková lekce, takové poučení, eh, kterého se nám dostalo eh, opravdu eh, za procesu ve střední a východní Evropě. Došlo k posunu paradigma při plánování a realizace politiky soudržnosti. Netýká se to pouze redistribuce, ale jde také o využívání potenciálu jednotlivých regionů. Nechceme pouze prolomit bariéry, ale chceme opravdu eh, využívat stávajícího eh, potenciálu. Je to tedy změna paradigmatu eh, jako nástroje k rozvoji, k rozvíjení zelených technologií, a z části to již bylo začleněno do rámce takzvané lisabonizace politiky soudržnosti a z části k tomu dojde v budoucnu. Rozhodně to není v rozporu s teritoriální soudržností, není to v kolizi s lisabonskou slovou, to je taková určitá novinka. Paní předsedkyně, velice stručně jsem vám opravdu vděčná alespoň pokud to správně chápu, za eh, eh, předpoklad, že situace je jiná, že se domníváte, že politika soudržnosti je moderní politikou a Chtěla bych připomenout, že bychom měli usnadnit přijetí a přípravu nového finančního výhledu a také bych chtěla eh, vědět, pane budoucí komisaři, že většina aktivit investování, které potřebujeme v souvislosti se změnou klimatu a v souvislosti s inovacemi, si eh, vyžádají akce na jiných eh, úrovních, než jsou národní, na regionálních a místních. Děkuji. Děkujeme, vážená paní předsedající, a nyní se vracíme k členům našeho výboru pro rozpočet. Jednu minutu bude mít slovo José Manuel Fernández za PPE. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud je o klimatické změny, Evropa by měla prokázat určitou solidaritu. Je škoda, že vedoucí představitelé Evropy nepřišli mm, s nějakou možností konzultace s Evropským parlamentem, pokud jde o fond pro chudé země, tak abychom reagovali na tyto problematiky to znamená, to byl ten fond do roku 2010, všem nesmím zapomínat na naši vlastní situaci, evropskou situaci. Nemyslíte si, pane kandidáte, že pokud jde o vědecký výzkum této oblasti nebo různé pilotní projekty v této oblasti, nedomníváte se, že Evropa, členské státy mm, zaostávají s ohledem na konkurenceschopnost a pokud by chtěli propojit boj proti klimatickým změnám s konkurenceschopností, že bychom měli investovat do těchto oblastí už nyní a posílit naše programy, projekty v této oblasti, tak aby to mělo, řekněme, určitý následný efekt, dopad i na víceletý finanční rámec. Děkujeme. Pane Levandovský, máte dvě minuty. Výzkum a veřejné výdaje na výzkum jsou smysluplné, pakliže z nich vznikají komerčně života schopné patenty a vylepšení, nemělo by to být samoučelné. Konečným důsledkem by měla být komerční uplatnitelnost. Evropská unie tady má problém. Co se týče proporcí veřejné podpory výzkumu, tak pravděpodobně tolik nepokulháváme za ostatními. Ale chybí nám dostatečné napojení na, veři, na soukromý sektor. To jsme viděli uh, u fiaska projektu Galileo, který byl původně považován za projekt, který bude probíhat v partnerství se soukromým sektorem, zatímco teď už tomu tak není. Teď je financován pouze z veřejných prostředků. A je otázkou, jaké to bude mít dopady na budoucí rozpočty. Tolik tedy k veřejnému financování výzkumu. Je to otázka, která nespočívá pouze v penězích co do částek, ale co do kultury a přístupu je potřeba, abychom podporovali podnikatelského ducha ve svých společnostech. Potřebujeme vytvořit také prostředí, ve kterém investice z veřejných prostředků do výzkumu a vývoje budou přetaveny v konkrétní hmatatelné výsledky, které jsou komerčně dostupné. Hovořili jsme o dvou miliardách euro ročně, to je jenom velmi malá část 150 respektive 150 milionů mezi roky 2010 a 2012, které pochází z našeho rozpočtu společenství. Děkuji mnohokrát, pan Fernandeš již, již nechce, dobrá, děkuji, tak v tom případě bych dal slovo paní Francesce Balcány. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že dnes se hodně hovořilo o flexibilitě. A to je jasné, to je nevyhnutelné. Rozpočet je totiž efektivnější, pakliže je flexibilnější. Nástroje flexibility, které byly pojednány v rámci meziinstituční dohody o rozpočtu, nejsou dostatečně silné. Bylo to vidět především na tom, že jsme nebyli schopni jednoduše reagovat na finanční krizi. Jak si myslíte, že budete schopen vy zajistit nebo přispět k větší flexibilitě evropského rozpočtu? Děkuji, pan eh, Levandovský má dvě minuty. Musím říci, že snad jedním z nejdůležitějších prohlášení, které jsem udělal, bylo, že musíme přistupovat k evropskému rozpočtu flexibilněji. A to na základě několika věcí. Jedním z těchto nástrojů je nástroj flexibility, který se používal při vyjednávání o rozpočtu několikrát. Minule se jednalo snad dokonce o 190 milionů, pokud se nepletu, jakožto nástroj pro flexibilitu týkající se roku 2010. Láslo bude asi vědět to číslo přesně. Na těchto nástrojích pro flexibilitu je dobré, že se dají převést do nadcházejících let. Následně tedy flexibilita zabudovaná do tohoto nástroje je vlastně ještě větší. Této flexibility můžeme využít v rozpočtech, které čelí řadě nepředvídaných a nepředvědatelných problémů. Někdy se objeví závazky, které jsou překvapivé pro parlament nebo, přes, nebo pro komisi. A následně se po nás chce, abychom našli nové prostředky. Já si myslím, že pružnost ve výšce 200 milionů to zase není tak strašné, ale kdybychom k tomu přidali rezervu pro urgentní pomoc 221 a potom 500 pro fond pro přizpůsobení se globalizaci a potom ještě další prostředky pro další oblasti, tak eh, to už je potom výrazná, čla, výrazná částka. Myslím si, že to bylo jedním z hlavních dopadů vyjednávání o finančních eh, rámcích pro rok 2007 až 2013, že tam se hlavně hovořilo o tom, že by se toto mělo rozšířit. Děkuji, Francesca, na minutu. Děkuji. Myslíte si, že prioritou by mělo být dívat se na stropy u oblastí, které jsou problematické, jako třeba 1A až 4? pan Levandovský. Já tady mám tabulku těch problémů, které očekáváme. Když se podíváte na rozpočet číslo 2010, tak to vypadá dobře. Marže u konkrétce schopnosti je nula, koheze nula. Pro oblast 3a bezpečnost a soudnictví 19 milionů euro. To je v podstatě nic. Vnější vztahy 1 milion. Čili tyto marže v podstatě nemáme. Jediná cesta dopředu je tedy flexibilita. Otázka je, jestli to není další příležitost pro revizi. My už jsme ale finanční rámec revidovali několikrát. nejvíce prostředků pocházelo z oblasti zemědělství. Děkuji. Já myslím, že to byla možná jedna z nejobsažnějších odpovědí dnešního odpoledne. Dávám slovo a zástupcům Belgie, kteří doufám, že teď zachrání evropský rozpočet. Děkuji mnohokrát. Měl jste velkou pravdu v tom, že římská smlouva daleko více hovořila o vlastních zdrojích než my tady dnes. Na začátku se jednalo o příjmy ze cla ale teď, když v podstatě hovoříme o vlastních zdrojích, tak se jedná o prostředky, které přicházejí přímo z národních rozpočtů. Člen, členské státy se tedy dostali v této oblasti do problému a vzhledem k hospodářské krizi. Lisabonská smlouva představuje nové výzvy Pane komisaři, my jsme to slyšeli i z vaší země, že ty problémy nastaly. Na druhou stranu vlastní zdroje jsou důležitou součástí rezortu, který budete mít na starosti. Já si myslím, že komise by se tady měla ujmout vedoucí úlohy. Zajistíte, aby komise opravdu aktivně v této oblasti působila? Když se hovoří o vlastních zdrojích, tak se často odkazuje k jménu Alana Lamasura, protože to byl právě on, kdo začal hovořit o revizi a o budoucnosti vlastních zdrojů prostřednictvím svých pracovních dokumentů i při jednáních s národními parlamenty. Během slyšení už jsme říkali, že diagnóza je v podstatě stejná že stávající systém je komplikovaný. A že jsme nikdy neměli systém, který by byl tak komplikovaný s tolika výjimkami z výjimek, který se tak vzdaluje od římské smlouvy a původní myšlenky vlastních zdrojů a který bude záviset, nebo který závisí z 75% z příspěvku jednotlivých států a států, které k tomu přistupují navíc tak jako podle toho hesla chci své peníze zpátky. Hesla paní Tečrové. Takže diagnoza si myslím, že je celkem jasná. První Barozův tým byl v oblasti vlastních zdrojů poměrně pasivní po zkušenostech komisaře Schreiera, který předložil návrh na stůl. Byl tam navíc i finský návrh, který šel spíše směrem čistých příspěvků z členských států. Existuje prostě celá řada možných řešení, které najdeme i v usnesení Evropského parlamentu které ovlivnil Alan Lamassur, protože musím říct, že v této oblasti působil velmi přesvědčivě. A nyní je mou zodpovědností, abych na to reagoval. A to ve dvou fázích. Za prvé revize, za druhé nový návrh. Nový návrh týkající se vlastních zdrojů máme předložit. Tento návrh musí být politicky proveditelný. Já to považuji za jednu z hlavních priorit svého rezortu. A možná si vzpomínáte, že když jsme, že pan premiér Brown řekl, že když jsme se minule pokusili zavést takovéto daně, tak jsme přišli o Ameriku. Dobrá, předchozí řečník se nechce vrátit, tak nechce vzít znova slovo, tak pan Stefan Lefol. Dobrý den, pan Levandovský, mám na vás jednu otázku, vy, eh, která v podstatě navazuje na to, co vy jste říkali. Z odpovědi vyplynulo, že znáte rozpočtovou problematiku a že jste dobrým manažerem, ale zajímalo by mě, jak se díváte obecně na úroveň evropského rozpočtu. Už jste nám dal otázku k vlastním zdrojům, odpověď vlastním zdrojům. Pardon. Jste ale spokojen s tím, že Evropská unie má takovýto nízký rozpočet, anebo jako komisař chcete, aby Evropa měla rozpočet, který by vám umožnil stát se skutečným hráčem v budoucnosti v oblasti výzkumu, inovace a životního prostředí. A potom ještě jednu maličkost, jestli mohou zpátky k zemědělství. Hovořil jste o dobrovolné politice, o modulaci, o tom, že není třeba renacionalizovat, ale otázka je, jestli podporujete spolufinancování ve dvou, a, po, dvou pilířích společné zemědělské politiky nebo ne. Pan Levandovský. Když má někdo na starosti rozpočet, tak samozřejmě čím více, tím lépe, protože se tím zvyšuje jeho, úrovno, jeho úloha. Na druhou stranu ale musím brát v úvahu skutečnost. A skutečnost je, že Evropa je v krizi, či bude po krizi. Takže se k tomu snažím přistupovat realisticky. Mezi původním návrhem komise v roce 2004 a konečným výsledkem vyjednávání v roce 2006 byl velký rozdíl. Následně se dojednal rámec pro rok 2007 a 2013. Teď ten rozdíl by neměl být tak velký. parlamentu nyní probíhá čtení. Asi tam budeme mít méně pozměňovací návrhu s hvězdičkou. Myslím si, že se dá reálně očekávat od evropského rozpočtu, že budeme mít stále málo prostředků a budou narůstat potřeby. Chceme více Evropy, a bohužel to asi bude potřeba za méně peněz. Valorizace rozpočtu. Rozpočty rostou a veřejné náklady i v období mimo krizi rostly velmi rychle. Veřejné rozpočty na národní úrovni rostou rychleji než evropský rozpočet. A myslím si, že problém tkví v tom, že je vždycky jednodušší snižovat příspěvky do společného rozpočtu, než snižovat národní rozpočty. Protože se to dá jednoduše vysvětlit eh, veřejnému mínění ve všech členských státech. Děkuji. Pan Lefol. Takže pouze jedna otázka. Zda to znamená, že byste spíše byl na straně státu nebo byl spíše ambicioznější, tak jak to vidí Evropský parlament? Jak to vidíte vy? Děkujeme za otázku. Je to velice jednoduchá otázka, pane Levandovský. No, nevím, zda je to tak jednoduchá otázka. To uvidíme až v praxi. No, samozřejmě, že to je právě ta pozice toho čestného vyjednavače. Já bych samozřejmě rád viděl větší zdroje, protože vidím, jaké před námi loží, leží výzvy, především pokud jde o klima a tak dále. To vidíme zde obrovský problém, bude muset financovat ITER, jak už jsem se zmínila, dalším projektem je Galileo a jiné rozsáhlé projekty, které budou požadovat miliardy, ne miliony, ale miliardy. Ovšem, to je rovněž i otázka určitého, mm, určité zkoušky ohněm a já bych měl být pragmatický, já jsem spíš za tu kohezi, protože pocházím ze země, která je největším čistým využivatelem těchto společných eh, veřejných prostředků na veřejné výdaje. Ovšem teď jsem se jaksi trošku eh, možná odcizil své vlastní zemi. Trochu v tomto hledu děkujeme a to bude na nás. Bude teda na nás, abychom se rozhodli, zda Hmm, všechny ti, kteří jsou, nejsou s námi, jsou proti nám, nebo ti, kteří nejsou s námi, zda v podstatě, nebo zda nejs ti, kteří nejsou, pro, jsou proti, nejsou proti nám, jsou s námi, čili to bude na nás. No a zjistili jsme, že mezi nás eh, dorazili ještě dva členové, kteří chtěli vystoupit na začátku našeho vystoupení. To bude paní Andreasen, která se bohužel spoj, eh, spustila, za, to bude za EFD, politickou skupinu. Čili má jednu otázku. Na otázku pan Levandovský jednu minutu na odpověď a poté může ještě jednu minutu položit doplňující otázku. Čili máte slovo, kolegyně. Allô Bien. Eh, merci, monsieur le président. Eh, je, eh... poděkovala. Pane předsedo, já se omlouvám za pozdní eh, příjezd. Měla jsem veliké problémy s tím, abych se dostala dneska do Bruselu. Ráda bych položila následující otázku. Přinejmenším za posledních deset let rozpočet Evropské unie nebyl zcela vyčerpán na konci každého finančního roku asi 10 až 15 tohoto rozpočtu nebylo vyčerpáno, a i když v podstatě často hovořím, že je to důsledkem složitých nařízení, regulací a tak dále. Já mám spíše pocit, že nemáme dostatečnou analýzu nebo neprobíhá dostatek konzultační, konzultaci, konzultačního procesu. Příprava přípravách rozpočtu myslím si, že členské státy by měly na to spíše tlačit a to, že zde máme složité, složitá pravidla, to by přece nemělo být dopad na um, řádný způsob plánování rozpočtu. Proto se ptám, jak byste chtěl organizovat toto rozpočtování nebo práci v oblasti plánování rozpočtu v následujících letech. Druhá otázka. Co si myslíte o tom, aby Evropský parlament měl možnost zvýšit úroveň výdajů v jednotlivých rozpočtových eh, liniích. Děkuji. Děkuji za otázku. Pane Levandovský, prosím o odpověď. Děkuji. To jsou dvě odlišné věci. Jedna se dotýká závazku, to znamená těch, které nám zbyly v rámci finančního programování máme tyto prostředky, to znamená, to jsou platby, které jdou ještě nad rámec finančního výhledu. To je na jedné straně, na druhé straně máme závazky, čili to jsou ty nevyčerpané, nevyčerpané prostředky víc než 150 eh, between eh, payments and commitments because milionů v této oblasti. Samozřejmě, že je to je to otázka, která je většinou viditelná, to znamená to, co nám tam, zbije, eh, eh, to, co nám tam zbude a dále jsou to prostředky, které nebyly zcela vyčerpány. To je opravdu špatná politika. Zde nejde pouze o nějakou chybu. Jde o to, že jsme zde měli určité závazky, určité závazky, které jsme, nevy, které jsme poté nevyčerpali. To znamená, že ta politika je nedostatečná politika, která měla využít tyto prostředky a která je nevyčerpala. Toto je záležitost, která byla mnohokrát diskutována na poli parlamentu, v radě a tak dále. Zdá jde pouze o možnost revize finančního nařízení, které by, která by to mohla vyřešit nebo nějak zjednodušit. To asi víte lépe než já. To je opravdu otázka velice komplikovaná. To znamená, jak aktualizovat finanční nařízení s cílem snížit tuto částku, která zůstane nevyužitá, snížit byrokraci. Pokud jde o programování rozpočtu. Já si myslím, že v následujících letech by to mělo probíhat podobně, to znamená, je to spíše ta eh, roční strategie, kterou bychom měli očekávat to Ovšem dojde ke spoždění, protože komise začne fungovat trošku později. Pokud jde o návrh rozpočtu, bohuž, bohužel tam přicházíme trošku pozdě. Eh, budeme se spíše zabývat začátkem celého procesu, progr- programovacího procesu. Děkujeme. Ptá se pan předseda, za, eh, chce položit řečnice ještě doplňující otázku. Druhá část mé otázky zněla, co si myslíte o tom, eh, zda by Evropský parlament mohl navrhnout navýšení některých rozpočtových linek. Ano, pravomoce parlamentu rostou, jednak je to spolurozhodování, dále eh, jsou to takzvané eh, legislativní procesy. Ovšem nemůže jednostranně zvýšit rozpočet, k tomu potřebujeme souhlas obou rozpočtových orgánů já si myslím, že v parlamentu je jednoduché najít nějakou eh, možnost navýšení, mnohem jednodušší než eh, na půdě rady. Ministři financí mají své vlastní výpočty, protože jsou zodpovědní za národní příspěvky, to znamená, že samozřejmě, že to financování nebo ty kalkulace, ty výpočty z pohledu ministrů rozpočtu eh, jsou jiné než eh, náš pohled na tyto prostředky mezi Evropou a regiony. Ovšem toto jde nad rámec pravomoci Evropského parlamentu, to znamená ani s novou smlouvou nebude mít Evropský parlament možnost unilaterálně navýšit tyto prostředky. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Verteman za nezařazené máte jednu minutu. Okay. Dankeschön. Uh... Děkuji. I já bych se chtěla omluvit, že jsem přecestovala pozdě eh, v důsledku počasí. Mám dvě otázky. První se týká fondu přizpůsobení se globalizaci. Jak se opravdu zajistí, aby se prostředky dostaly k těm postiženým? Jde mi o to, aby se o tom nerozhodovalo na straně členských států, ale celá EU a jak se to může kontrolovat a dále e, následné kroky. Již jsme hovořili o politice nemovitostí. Ráda bych věděla, jaká je koherentnost e, politiky e, nemovitostí. Děkuji. Děkuji, pane Promiň. Pokud jde o globalizaci, to, o tom už jsme hovořili, to znamená fond přizpůsobení se globalizaci. Máme zde určitý mechanismus, tento mechanismus nemůžete spochybňovat eh, v průběhu platnosti těchto pravidel, která v současné době využíváme, můžeme je nějakým způsobem ověřit, modifikovat, upravit, ovšem to není úkol mezi institucionální dohody, která nás čeká. To je spíše otázka mnohem hlubší diskuse. Nechci přeceňovat eh, tento roli tohoto fondu přizpůsobení se globalizaci. Samozřejmě, že jsem si vědom odhodlání komise snížit práhové hodnoty, to znamená zvýšit, zvýšit možnost využití prostředků tohoto fondu v roce 2009. Myslím si, že to opravdu bylo usnadněno protože tam došlo právě k snížení toho počtu propuštěných z tisíc sovky zaměstnanců na 500 tisíc, to bylo v tom původním nařízení. Co další bych k tomu řekl? Je to velice dobrý nástroj, jak využít flexibilním způsobem prostředky na nepředvídané události nebo možnost, když dojde k nějaké relokalizaci a podobně, delokalizaci kromě Vatikánu si myslím, že jsme v podstatě největším vlastníkem nemovitostí v Evropě. A právě to, že dáváme přednost eh, nákupu před nájmem, tam bychom měli se snažit o určitou synergii na tomto poli, například v rámci agentur, výkonných agentur nebo regulačních agentur, snažit se o určitou synergii v rámci našich různých zastoupení, to znamená Evropské institucí v různých členských státech, ve třech pracovních místech EU a i mimo Evropu. Tím reaguji na otázku paní Holtmeister, to je taková dlouhodobější by se určitá strategie, budování politik v této oblasti, to znamená, abychom trošku slumili eh, ten eh, nárůst počtu těchto všech agentů. Děkujeme. Ještě se k tomu... Ne, nechce paní kolegyně, takže nyní paní Gressler, Ingeborg. Děkuji. Jakožto zpravodajce pro rozpočet jsem si povšiml, že musíme dodržet celou řadu věcí. U sociálního fondu máme pět dokument a mám první otázku. Jste ochoten během svého funkčního období eh, zhrnout všechny specifické nařízení eh, a rozšířit speciální kapitoly pro jednotlivé fondy a druhá otázka se týká toho čestného makléře. Jak čestný je ten eh, makléř, když je pro urychlenou cestu pro diplomatické služby a víme vůbec, jak mají tyto služby vypadat, aniž bychom znali představu o nákladech. Proč eh, komise v této otázce nechce udělat z parlamentu svého spojence a proč komise Eh, nechce využít služeb vlastních expertů, eh, které zatím varovali před koncepcí těchto služeb. Děkuji. Děkuji, pan Levandovský. Inge Gressle je eh, bez pochyby autoritou a takovou referenci, když hovoříme o modifikacích a historii finančního nařízení. Musíme přiznat, že díky vašeho zapojení se parlament mnohem více začlenil do modifikací v roce 2006 eh, z formálního hlediska. Teď jde o spolurozhodování, eh, co se týče finančního nařízení, je to otázka spolurozhodování a nemohu na to odpovědět. A bylo mi dokonce předem řečeno, že e, e, není možné odpovědět na tuto otázku a chtěl bych využít této příležitosti. A e, co se týče tedy toho čestného makléře, dejte mi alespoň příležitost, abych projevil tu dobrou vůli této důležité otázce, která sice nepok pokrývá celé rozpočtové otázky. Je to prvek urychleného postupu, ano či ne. My jsme o tom diskutovali a před slyšením jsem byl také varován, eh, že já a paní baronka Ashton jsme eh, první na řadě a že je tady možná potenciální konflikt eh, v rozhodnutí parlamentu. Potřebujeme externí služby a ke konci dubna to není urychlené urychlený postup. Eh, když se podíváte na eh, změní rezoluce eh, bod 17, je formulován dosti pružně. A to neznamená, že to musí být všechno uskutečněno u příležitosti tříletého přeskumu. Chtěl bych vás ujistit, že když o tom diskutujeme, tak velice často zaznívá také vaše jméno cette réponse. No, myslím si, že Ingeborg opravdu je velice spokojená s takovou odpovědí. Další, pan Laszlo Surján. Vagyok a biztos jelölt úrnak például avval a fe- Já bych chtěl říci, že jsem také spokojen s úvodním vystoupením eh, kandidáta na komisaře. Jak jste právě řekl, že je důležité vystupovat v mateřštině. A že je tu důležitá rozmanitost jazyků. Já si myslím, že parlament eh, eh, by chtěl, aby se jeho politika také odrážela eh, v rozpočtové oblasti a tato politika sleduje moto jako bezpečnost, eh, růst, hospodářský růst, změna klimatu, svobody a k tomu patří ještě celá řada dalších věcí, jako řešení sociálních otázek a to bych také rád ještě doplnil. To je ale eh, v zásadě v kompetenci členských států. Mnohé okruhy eh, rozpočtu nejsou dostatečně financovány. Nové úkoly se řeší na úkor eh, politiky soudržnosti a zemědělských výdajů. Takový je plán. Pane budoucí komisaři, máte nějaký plán snížit zemědělské výdaje v situaci, kdy jsou ještě obrovské rozdíly v této oblasti mezi jednotlivými regiony. Thank you. Děkuji. To jsou zkušenosti z eh, jednání o rozpočtu pro rok 2010. Znám vás také jako zástupce vícejazyčnosti, chvíli jsem to zkoušel polsky, ale jenom chviličku, protože si říkám, že je k tomu potřeba přistupovat pragmaticky a chci zjednodušit komunikaci s překladem. Pokud se nepletu, tak se dostáváme k otázce 15-16. My bychom rádi, aby všechny jazyky stály na stejném základě. Obáváme se v tuto chvíli, to bylo anglicky nesrozumitelné. Do určité míry se tady jedná o financování plánu pro obnovu, což bylo důležité téma pro rozpočet roku 2010. Do značné míry, kromě oblasti přímých pladeb, je toto méně předvídatelné. Co se týče intervencí na trhu, tedy konkrétně oblast mléka, myslím, velmi dobře ilustruje tuto otázku. Objevila se opravdu zoufalá situace při vyjednávání o rozpočtu pro rok 2010 takže bych si dával velký pozor na to, než bych řekl, že dojde ke snížení prostředků na zemědělství. Zatím se jednalo především o intervence na trhu, a zemědělský trh zdá se se velmi liší od neoklasické definice fungování trhu je to daleko méně předvídatelné. Děkuji. Sidonia Jedevska, prosím. Moje otázka se týká Jendřejevska. Já bych se chtěla zeptat na rozpočet pro rok 2011. Velmi by mě zajímalo, jak se díváte na výzvy, které před námi stojí příští rok. Já si myslím, že tady budou určité výzvy týkající se postupu, protože rok 2011 bude mít první rozpočet, který bude schvalován podle ustanovení Lisabonské smlouvy. Podle mého názoru bude velice důležité, jak Evropská eh, unie bude schopná vyhovět potřebám financování zahraniční politiky, politiky bezpečnosti, energetiky v tom nejširším slova smyslu, a také to, jak Evropská unie zajistí, aby byly efektivně používány prostředky v oblasti politiky soudržnosti. A také by mě zajímalo, jak rozpočet pro rok 2011 bude financovat závazky institucí Evropské unie vůči jejich pracovníkům a zaměstnancům. Chtěla bych se tedy zeptat, jak si představujete PDB, tedy předběžný, rozpoč- předběžný návrh rozpočtu ten by měl být publikován eh, zanedá, zanedlouho a to už pod vaším eh, řízením. Děkuji, pan Valendovský má slovo. Budu se držet angličtiny. Na jednu stranu máme postupy. Co se týče druhotné legislativy v době PDB, bude potřeba se dohodnout, jak to bude probíhat. Je potřeba, abychom se dohodli v Dubnu. Co se týče dohodovacího výboru a ostatní záležitosti, které jsou spojeny s Lisabonem, ty by měly probíhat dobře v souladu s rozpočtem. Tedy tolik k procedurálním otázkám. Ale teď, co se týče rozpočtu, tak kromě nepředvídaných intervencí, které existují v oblasti zahraniční politiky především, se dá očekávat, že budeme mít další 75 milionů stažených závazků. Já vím, že to byla složitá otázka už pro rok 2010 bude jich dalších 75 milionů pro rok další. Kromě toho 50 50 milionů na klimatické závazky, potom Kopernikus a další programy. Tam nevíme přesně, jak to bude vypadat. Takže takto, takovýmto způsobem se vytváří předběžný návrh rozpočtu na základě předběžné dohody o postupu. A potom ale máme dohodu, která vlastně přechází z soft law deklarací do sekundárního práva evropských institucí. Já jsem zmínil jenom pár z mnoha problémů, Co se týče společné zahraniční a bezpečnostní politiky, víte, jak to vypadá co se rezerv týče. Už končím, pane předsedo. Co se rezerv týče, tak tam je oblast, kde teď probíhá spolurozhodování. Na to jsem chtěl upozornit. Si? Merci Sidonia. Alors... Děkujeme. Děkujeme Sidonii a tím se dostáváme v podstatě na konec přihlášených řečníků skutečně jsme dodrželi čas, to je úžasné, rád bych poděkoval všem kolegům. EPP a socialisté mají právo ještě každý po jedné minutě na doplňující otázku, po které pan Levandovský rovněž bude mít jednu minutu na odpověď, čili nyní to bude pan Vogan, máte jednu minutu, pane Levandovský, poté budete mít minutu na odpověď. Uh, uh, thank you, President. Uh... Děkuji za slovo. Paní hypner se zmínila o určitých obavách, návrhy v oblasti budoucí politiky, v oblasti soudržnosti až do roku 2013. Jak přesvědčíte, přemluvíte kolegy v TGE pro rozpočet i v radě, že by neměli renacionalizovat tuto politiku eh, do roku 2013. Samozřejmě, že Některé záležitosti budou v oblasti rozpočtu otevřené v tom období, už jste o tom hovořil, budeme potřebovat nějakou revizi, jednak to budou, bude, stáv, bude stávající, stávající finanční výhled. Mělo by se to dotýkat jenom prahových hodnot nebo i našich priorit, pokud jde o tuto revizi, to znamená, řekněme, nějaké radikální změny nebo radikální přesuny v rámci jednotlivých oddílů v rozpočtu. Děkujeme, pane Levandovský, prosíme odpověď. Hmm, to znamená, že bychom měli vlastně o tomto neoficiálním dokumentu, měli bychom na to reagovat, došlo k výměně názorů, stanovisek mezi panem Sameckým, paní Hybner, panem Barosem, to znamená, pan Samecký předložil i své stanovisko odcházejícího komisáře. To byla ta otázka renacionalizace této politiky. Jediný argument. Jediný argument, který chápu, je, že pokud chceme vytvořit určité priority v rámci politiky soudržnosti, tak je to mnohem jednodušší ze zhora dolů a ne z dola nahoru. Ovšem to není můj názor, to není můj pohled na celou věc. Já nesouhlasím s tímto přístupem. Myslím si, že by tomu tak nemělo být. Tento neoficiální dokument zatím nikdo neautorizoval. Tento dokument v podstatě je jakýmsi neexistujícím dokumentem. Děkujeme. Pan Labia má jednu minutu, poté odpověď na minuta a pan Aklun bude mít rovněž na jednu minutu. Vážený pane komisaři, vážený pane komisaři, vážený pane Levandovský, řekl jste, že nevíte nic o obsahu tohoto neoficiálního dokumentu, dokumentu, který a ovšem byl distribuován na papíře s lavičkou komise. Nikdo jaksi není ochoten převzít eh, odpovědnost za tento dokument, za vlastnictví tohoto dokumentu. Pravděpodobně se vám obsah tohoto dokumentu moc nelíbil, ovšem slyšeli jsme, že jste proti renacionalizaci zemědělské politiky a proto předpokládám, že tato politika bude i nadále jednou z hlavních priorit v rámci rozpočtu EU. Ovšem, zároveň se ptám, a myslím si, že jsem to pochopil z vašich odpovědí dostatečně. To znamená, co si v podstatě myslíte o té úrovni financování, zda by měla být udržena na stávající úrovni? Děkujeme. Velice rychle, pokud je o soudržnost. Ano, pro mě to znamená opravdu dokument, který je neoficiální, který vlastně neexistuje. Druhá záležitost, zemědělství. To už jsme udělali, protože v podstatě jde o tu dohodu mezi Schröderem, Širakem už eh, na začátku někde v roce 2002, to znamená, tak aby se to dostalo asi na tu úroveň 33% v roce 2013, to znamená podílu této politiky dvě velké oblasti rozpočtu. Jednak je to koheze a zemědělství. Musíme vzít v potaz i rozvoj v politickém světě, tom reálném světě, to znamená, to jsou přátelé eh, soudržnosti na straně členských států, ministři a zároveň je to zemědělství, kde vidíme spíše, teda samozřejmě toto jsou zase setkání ministrů pro zemědělství, když na tomto setkání bude více než 20 účastníků, tak to znamená už určité, um, řekněme, předžvíkání této velice rozsáhlé oblasti našeho rozpočtu. Děkujeme a další řečník, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto pružnost při udělování, pokládání otázek. Vážený pane Levandovský, pokud je o rámcový program pro výzkum, vývoj, zde už padla i otázka týkající se sedmého rámcového programu hodnocení, které by mělo proběhnout společně s tím hodnocením v poločase. Pokud je o ideální načasování a rozsah toho to hodnocení v poločase tohoto rámcového programu? Kdy si myslíte, že bychom měli začít s tímto hodnocením, s touto revizí a jakým způsobem by to mělo probíhat? prosím o odpověď. Jde o rozsáhlé výdaje více než 80 milionů um, v rámci tohoto rozpočtu až do roku 2013. Zároveň je to spojeno i s určitým problémem, je zde mnoho byrokracie, problém, finance se nedostávají zpět na stranu členských států a tak dále. Čili já spíš to, na to nahlíží, nahlížím jakožto na nedostatečný přístup eh, beneficientů k těmto prostředkům nebo těch příjemců. To je skutečný problém. To znamená rozsah tohoto rozpočtu. Došlo k určitým škrtům. 1A eh, oddíl byl zkrácen o 20% v tom posledním kole jednání na půdě rady. Já osobně si myslím, že výzkum, to tam nejde spíš o no, ten objem, ale spíše o to, co skutečně poskytujeme, o to, o to dodání, o ty výsledky. Tam, jak víme, tak dochází k určitým škrtům v této oblasti návrhům na škrty. To znamená, že nevyužíváme dostatečně tyto prostředky. Tak alespoň se na to dívám já. Děkujeme, říká pan předseda. Už máme pouze k dispozici tři minutky, které nám zůstaly. Tři minutky, protože budeme muset opustit tuto místnost. Proto mi dovolte, aby na závěr ještě jednou poděkoval eh, panu Levandovskému za to, že mezi nás přišel že to bere opravdu vážně, že zde opravdu to, mm, že se snažil odpovědět opravdu precizně, podrobně na všechny otázky, že opravdu měl velikou trpělivost a já si myslím, že to všichni oceňujeme. Zároveň bych rád poděkovala všem členům našeho výboru pro rozpočet i všech ostatních výborů. Rád bych poděkoval za to, že dodržovali čas, který měli k dispozici. Pane Levandovský, máme takové smíšené pocity, mm, jednak eh, někteří vám eh, závidí, možná by se rádi viděli na vašem místě, hlavně ti mladší eh, by jistě rádi následovali vašeho příkladu někdy v budoucnosti. Pokud je o výměnu, opravdu velice bohatou výměnu otázek, odpovědí dneska odpoledne, vidíme jasně, že dochází ke změně systému teď v tomto období. A ty otázky, které mám, byly položeny, pane Levandovský, ty otázky byly položeny někomu, někomu, kdo by mohl být, řekněme, kandidátem i Mm, v oblasti regionální politiky nebo zemědělství nebo výzkumu a rozvoje nebo zahraniční politiky, dokonce možná i, po, mm, i pro portfolio v oblasti dopravy. To znamená, že v rámci Lisabonské smlouvy komisař pro rozpočet bude muset v rámci kolegia, samozřejmě, protože to bude kolektivní, to budou kolektivní rozhodnutí, to znamená, že v rámci tohoto kolegia bude muset mít určitou váhu, politickou váhu, podobně jako ministr eh, financí, takovou roli, kterou hrají ministři rozpočtu financí v jednotlivých státech. Do dnešního okamžiku tomu tak nebylo. Vy samozřejmě budete muset vzát v potaz i politickou situaci, budete přistupovat realisticky, to samozřejmě s tím souhlasíme, ovšem v Evropské unii pokud bychom byli pouze realističtí, tak by v podstatě nedošlo k žádnému pokroku, protože Jean Monnet, Jean Monnet hovořil že musíme vzít v potaz nejenom fakta, skutečnosti, ale, ale nesmíme brát v potaz nějaké fatality nebo nějaké fatální vnímání Evropy, protože to neexistuje. Já si myslím, že právě ta výměna otázek, odpovědi názorů dneska odpoledne mm, poukázala na to, že je zde určitá konvergence v oblasti našich nálad, že se všichni snažíme využít, plně využít těch nových kompetencí tohoto nového institucionálního kontextu, který umožňuje Lisabonská smlouva a zároveň se snažíme eh, eh, nezapomínat na evropskou politickou situaci, mezinárodní situaci, ekonomickou situaci. Ovšem, snažíme se být kreativní a nechceme podléhat nějakým fatálním názorům a pocitům. A tak bych vám ještě jednou rád poděkoval, pane Levandovský, a přeji vám hodně úspěchu.